Uh, uh, Dobrý den, dámy a pánové. Rád bych zahájil jednání, druhé zasedání, které mám v tomto týdnu a velice rád bych zde přivítal profesora Maria Montiho již po druhé letos, aby se s námi podělil o některé Eh, už pracuje ve speciální zprávě pro komisi o obnovení novém zavedení jednotného trhu a víte, že proběhla výměna názorů už dříve s ním a že on má velký zájem o naše názory a bez pochyby eh, také využije ve svých zprávách některé naše podněty. A proto si myslím také, že je zvlášť příhodné, že je tady právě s námi, může naslouchat našemu zpravodaji Luizi Grekovi, po, kterému po několika formalitách dám slovo eh, a který má velice zajímavou zprávu. A e, plánujeme tedy první výměnu názorů e, o zprávě Luise Greka. E, pak bude hlasování v 10 hodin a tam si bude moci profesor Monty dát kávu. A pak v 11 hodin bude profesor Monty s námi hovořit a pak propojíme diskusy o zprávě Luise Greka a tedy podstatná část dnešního dopoledne bude věnována jednotnému trhu a především jednotný trh a občané. To je také název zprávy Luze Greka. To je tedy to, co vás čeká. A ještě než k tomu přejdeme, ještě jedna důležitá věc. Naši kolegové si jistě uvědomí, že teď Eh, eh, musíme zaujmout formální názor na to, zda zpravodajové v našem výboru by měli pokračovat a doufejme uzavřít první, vyjednávání v prvním čtení. Toto bychom měli řešit formálně a strukturovaným způsobem. Máme zprávu paní Weisgerbrové o Eh, zrušení některých směrnic týkajících se měřících nástrojů v metrologii a paní Weisgerbrová se obrátila včera na koordinátory eh, s tím, že se domnívá, že je vhodné, aby pokračovalo vyjednávání v prvním čtení. Já jí dám stručně slovo, aby se mohla vyjádřit a pak její eh, návrhy k vám, vám dám na schválení ale nejprve dám tedy slovo paní Weisgerbrové. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem rovněž toho názoru, že u této velmi technické zprávy, tak jak to včera právě řekla paní Gebhardová, bychom měli jít eh, do vyjednávání v rámci neformálního trilogu. V zásadě souhlasím naprosto s tím, že budeme postupovat tímto neformálním způsobem že zpravodaj bude vždy informovat eh, výbor a bude vůči němu zodpovědný a bude vždy podávat informace o tom, jak vyjednávání probíhají. U této zprávy by mohlo eventuálně dojít k tomu, protože jsme si tak blízko, že už v rámci neformálního trilogu uzavřeme vyjednávání. A právě z toho důvodu bych zcela výjimečně, protože jinak jsem zcela pro postup dvou čtení, tedy zcela výjimečně bych eh, navrhla výboru, abychom tato vyjednávání zahájili. Včera v rámci eh, zasedání koordinátorů jsme eh, o tom také hovořili s koordinátory a dostali jsme jejich souhlas. Dnes eh, ráno se řada z nás eh, vstala, vzdala snídaně nebo vstala dříve a setkali jsme se jako stínoví zpravodajové. Dohodli jsme se na linii vyjednávání. A zcela krátce to teď zopakuji pro ostatní, eh, kteří právě přišli. Právní službě jsem navrhla formulaci, která se týká eventuálního dřívějšího zrušení směrnice, pokud by revize MID byla uzavřena dříve. Takže máme zde návrh, že se vydáme do vyjednávání v trilogu a jsem si jistá, že se nám podaří úspěšně uh, ukončit. Uh, výboru tedy navrhuji, protože je to velmi technická zpráva, abychom se uh, účastnili toho vyjednávání. Ještě bych chtěla poděkovat za konstruktivní spolupráci. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rovněž ráda poděkovala paní Vajbezgrové za eh, velmi skvělou spolupráci, se kterou se věnovala tady tomu tématu. Ráda bych zopakovala, než se všichni rozhodneme, to, co jsem vyslechla a řekla včera na zasedání koordinátorů. Pro mou skupinu je to totiž velmi důležité. Eh, musíme být totiž dnes ochotni výjimečně akceptovat, výsledek prvního čtení. Abychom tedy došli k výsledku prvnímu čtení, ale v žádném případě to nesmíme brát jako precedentní případ. Moje skupina je totiž toho názoru, že normálně bychom měli postupovat postupem dvou čtení. To nám totiž zaručí eh, transparenci, transparentnost legislativy pro občany Evropské unie. Takže zde zcela výjimečně, protože za prvé se jedná o technickou oblast a za druhé, protože jsme nalezli veliký souhlas a konsenzus zde v parlamentu a za třetí také konsenzus mezi parlamentem a radou a nemáme zde žádné zásadní problémy. Tedy z těchto tří důvodů um, je moje skupina výjimečně ochotna podpořit tento postup. Um, can I then, uh, assume... Mohu tedy toto stanovisko po považovat za schválené. Proběhne první trialog dnes eh, odpoledne, takže nejenom, že jsme přišli o snídaní, ještě přijdeme o oběd, ale tak tomu bývá, když chceme podporovat jednotný trh. A dále včera proběhla velmi konstruktivní schůze koordinátorů, dostanete zápis, jakmile bude schválen, jenom bych chtěl zdůraznit několik aspektů. Za prvé komise připraví stanovisko pro petiční výbor, v souvislosti s peticí, která by byla zaslána jménem Rady pro ochranu zvířat v Austrálii, týkající se ochrany klokana. A Skupina ALDE nám tuto zprávu přednese a těšíme se na veřejné slyšení o budoucnosti evropské standardizace a to bude 23. června a to v souvislosti se zprávou, na níž pracuje eh, pan Kožušník, a která se bude věnovat eh, budoucnosti standardizace v Evropě. Také jsme zahájili plánování workshopu věnovaném budoucnosti jednotného trhu, což by měla být příprava na budoucí fórum pro jednotný trh. Pokud budou souhlasit další instituce, odehraje se to v roce 2011 a je to také aspektem těch eh, tří usnesení, eh, o nichž se hovořilo na minulém zasedání ve Štrasburku Hm, týká se to eh, tedy hodnocení jednotného trhu a to je skutečně tedy hlavní odpovědí na usnesení, které jsme předložili. S tím souvisí celá řada aspektů, proto vás vyzývám, abyste si přečetli zápise ze schůze koordinátoru a nyní se dostáváme k věcnému pořadu jednání. Ještě jednou bych rád přivítal našeho místopředsedu Luise Greka, který připravil velice zajímavý návrh zprávy a také náročný o tom, jak poskytnout jednotný trh eh, občanům. Pak dám slovo stínovým stravo, spravodajům. Je tady pan Karas a pan Rošfor, pan Kamfas a další. Já jsem tady také. Ano, paní Solviny tady není, ale e, stínoví zpravodajové dostanou slovo v průběhu dopoledne. Eh, pak tady také vítám zástupce Evropské komise a dostaneme se tedy k úvodní rozpravě. Dávám slovo Luzi Grekovi. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl velice vřele přivítat pana profesora Montyho, který přišel na naši výměnu názorů, která se týká jednotného trhu. Jak víte, pan profesor byl požádán komisí, panem předsedou Barosem, aby připravil zprávu, která se bude týkat oživení jednotného trhu. Má zpráva je vlastně reakce výboru IMCO. Naše vize na jednotný trh, doufám, že to přidá určitou hodnotu eh, práci pana profesora Montyho. Cílem této zprávy je, abychom poskytli názory našeho výboru na minulost, přítomnost a budoucnost jednotného trhu, vůči spotřebitelům a občanům. Co se týče jednotného trhu, tak eh, ten procházel třemi rozšířeními. Taky eh, v tuto chvíli stojí před eh, čínským trhem a v podstatě jsou tady určité velké výzvy, které mohou zničit integrační proces jednotného trhu. Čili v rámci tohoto kontextu jsem vypracoval svoji zprávu. V zásadě má zpráva chce, abychom se podívali na trh z makro perspektivy jako určitý projekt, kde budeme mít v rámec agendy 2020, budeme brát v potaz také stávající finanční a ekonomickou krizi. Co se týče nedávné finanční ekonomické krize, tak nemáme žádné stanovené zákony nebo pravidla. A prostředí, ve kterém působíme, je takové, že vnitřní trh podléhá externím silám. Jednotný trh v Evropě je výsledkem protekcionářské, protekcionářského přístupu, takže pod vlivem těchto tlaků je velice křehký. Pokud podceníme dopad stávající krize na jednotný trh, tak to bude mít negativní dopad. Myslím, že bychom měli jasně stanovit naše minulé chyby, měli bychom se poučit z těchto chyb a měli bychom lepším způsobem zajistit pozitivní změny, neměli bychom spoléhat na určitou metodologii, kterou jsme používali. Měli bychom změnit také vnímání našich občanů. Jak oživit jednotný trh, aby tento systém dále nestagnoval. Nicméně naše budoucnost, naše budoucí strategie by neměla být postavena na krátkodobých odpovědích a reakcích. Jednotný trh v podstatě nepřesvědčil evropské občany, že skutečně zastupuje jejich aspirace, jejich zájmy. Co je asi důležitější, že občané a spotřebitelé jsou, mají čím dál tím větší pocit eh, nebezpečí nebo ne určité jistoty. Je důležité, aby znali svá práva, výhody, legislativu, aby si uvědomili, že jednotný trh existoval ještě už dávno předtím, než vznikla tato krize. Tradiční definice jednotného trhu se pojila pouze s ekonomickou sférou a myslím si, že v tomto aspektu musíme udělat určitou aktualizaci. Musíme uplatnit holistický komplexní přístup k trhu, který bude plně integrovat nejen spotřebitel, ale všechny zainteresované strany musí se hrávat klíčovou úlohu při vytváření jednotného trhu. Proces oživení jednotného trhu může být dosažen pomocí určité kázně. Naopak tento trh byl podkopán uh, určitou přílišnou regulací a měli bychom uplatnit ekonomické aspekty, sociální aspekty, aspekty eh, životního prostředí, jak našich občanů, tak eh, podniků. Musíme si uvědomit, že například eh, výzkum, vývoj, e-commerce, internet, naše znalosti musí mít zcela klíčovou úlohu při vytváření našeho jednotného evropského trhu. Je zcela jasné, že dobře fungující integrovaný evropský jednotný trh prohloubí evropskou integraci, sociální soudržnost, ekonomický růst, trvalé udržitelný růst v rámci celé Unie. Jsme všichni přesvědčeni, že nyní přišla správná chvíle, abychom jednali jednotný trh potřebuje nový impuls. Došli jsme k dohodě, že oživení jednotného trhu požaduje určitou cílenou strategii, která musí být komplexní, konstruktivní, která zajistí konkurenceschopnost a přitom bude brát v potaz sociální dimenzi. Musíme zajistit, aby nová agenda pro jednotný trh nebyla příliš široká, příliš nabitá, aby skutečně jednotlivé body byly naší prioritou. A musíme dobře vybrat jednotlivé priority a otázky, které jsou důležité pro budoucnost. Tato zpráva bere v potaz veškeré překážky, velké výzvy, abychom dosáhli mnohem konkrétnějšího jednotného trhu. Nicméně já si myslím, že v tuto chvíli jsme řešili celou řadu problémů. A musíme tyto problémy vyřešit, musíme jednak vidět budoucí vizi, ale obávám se, že bychom mohli otevřít také pandořinu skřínku, až budeme řešit tyto problémy. Čili jakýkoliv dogmatický přístup, kdy budeme podceňovat výzvy, nekonzistentnost, musíme brát potaz skutečně veškeré obtíže a veškerou náročnost dané situace. Musíme se zaměřit na naše spotřebitele. Myslím si, že evropští spotřebitelé i občané jsou v jádru fungování zdravého jednotného trhu. Takže v rámci tohoto projektu oživení musíme zaangažovat občany i spotřebitele. Nebude to jednoduché, protože znalosti a vnímání trhu z jejich strany je velice omezené, velice často je také zmatené a negativní. Musíme změnit způsob jejich vnímání, musíme opět nastolit jejich důvěru ve fungování tohoto systému, který bude skutečně chránit jejich eh, zájmy i potřeby. Centrální otázka mé zprávy je taková, že jednotný trh musí být součástí celé komplexní legislativy v Evropské unii. Zákonodárci musí přijímat eh, nový, nové paradigma vnímání. Práva občanů a spotřebitelů eh, je také otázka určitých kontrol, rovnovách eh, a vytváření pravidel na jednotném trhu. Myslím si, že má největší obava je v tom, že téměř nikdo do této chvíle nepopsal netechnické překážky, před kterými stojí jednotný trh a jakou, jaké náklady to představuje pro naši ekonomiku. Jednotný trh v tuto chvíli není jednotným projektem. Musíme se podívat na jednotové zprávy, nařízení a směrnice. Máme 2500 jednotlivých eh, právních nařízeních eh, a, zabývá se jimi 14 generálních ředitelství. Musíme udělat vše pro to, aby veškeré dokumenty, zprávy i agenta 2020, eh, zpráva pana Gonzálese, Mandéze, aby všechny tyto dokumenty byly zohledněny v jednotné strategii jednotného trhu. Velká část mé zprávy se zabývá konkrétními návrhy které by měly vést k obnovení jednotného trhu. Je důležité, aby jednotný trh přežil a je důležité, aby k tomuto účelu Evropa vytvořila strategie katalyzátoru, který vytvoří jednotný trh. Je důležité, abychom vzali v potaz občany, abychom chránili práva spotřebitelů našich eh, návrzích musíme obnovit eh, jednotný trh. Legislativní návrhy berou v potaz celou řadu aspektů, například strategii, která se sestává ze čtyř stádií. Musíme jednak zmapovat stávající situaci, musíme zajistit proces konsolidace, kdy vyřešíme různé problémy, zlepšit fungování jednotného trhu a z dlouhodobého hlediska je zcela zásadní, abychom vytvořili strategii, která bude vycházet eh, ze strategie 2020, abychom se poučili ze stávající ekonomické krize a abychom navrhli komisi legislativní balíček jednotného trhu, který bude kombinovat krátkodobé kroky a dlouhodobou vizi. Na další úrovni, nelegislativní úrovni, například máme chartu občanů, Je to otázka náležitého fungování po celé Evropě. Musíme brát v potaz každodenní život našich občanů. Musíme zajistit takové kroky, aby naši občané měli pocit, že se aktivně zapojili do oživení jednotného trhu. To nám doufám umožní, abychom se dostali nad rámec běžných eh, paradigmatů, abychom zapojili nejen občany, ale i spotřebitele, malé střední podniky je důležité, abychom změnili jejich prostředí, techniky, abychom předvídali, co se může v budoucnosti stát. Proces integrace trhu by neměl být brán jako něco samozřejmého. Je to proces, který probíhá ve velice citlivých a rozbouřených dobách. Obnovení jednotného trhu musí probíhat koherentním způsobem, jasným, silným pod vedením. Musíme brát v úvahu jednotlivé aspekty, jak říkal Jacques Delors, musíme také pracovat s aspektem solidarity. Vím, že je tady celá řada důležitých oblastí, které jsou důležité pro dokončení jednotného trhu, nicméně jsem nemohl vše řešit nějakým podrobným způsobem, protože velice často spadají mimo mandát buď mé zprávy nebo našeho výboru. A nebo tyto aspekty byly řešeny v jiných zprávách výboru IMCO. Tato zpráva, jak jsem říkal, chce přijmout především nové paradigma politického uvažování. Chce se zaměřit na sociální dimenzi ochranu spotřebitelů. To má být v centru nového paradigmatu. Jak již jsem říkal, myslím si, že integrace Evropské unie není zvratný proces. Musíme skutečně se zaměřit na všechny aspekty, nic nemůžeme brát jako samozřejmost, všechno musíme brát se špetkou pochybností. Čili co se týče jednotlivých slabin. Měli bychom je změnit, měli bychom stimulovat vytváření trhu. Chtěl bych poděkovat všem stínovým zpravodajům za velice cené příspěvky, za spolupráci, když jsem připravoval tuto zprávu a chtěl bych poděkovat za veškeré vstupy, které vezmeme v potaz. Chtěl bych také poděkovat sekretariátu, panu Walterovi, Vansánovi a dalším za veškerou pomoc a spolupráci. Děkuji. Well, Louis, thank you, uh, very much indeed, um, for... Uh, Děkuji, Luisi, za velice jasnou prezentaci té zprávy, která má v sobě velké bohatství a k tomu se dostaneme a ukážeme si to na, na to během našich diskusí a také je e, v tomto smyslu důležitý přínos profesora Montyho, také komise. Já bych rád zahájil rozpravu, protože to je jediný bod na pořadu jednání. Pouze přerušíme v 10 hodin pro hlasování ale kdokoliv nedostane slovo před hlasováním, bude mít možnost hovořit poté a pak dám samozřejmě slovo i profesoru Montimu na úvod pan Šváb za stínové zpravodaje, pak bude pan Karas, pak pan Rošfor a pan Dion, já jsem také stínový zpravodaj, ale já se tam někam vklíním během diskuse. Nejprve pan Šváb. Děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve bych samozřejmě jménem eh, naší skupiny a jménem eh, stínového zpravodaje od Marakara se poděkoval panu zpravodaji za skvělou předlohu. Myslím, že ten dokument je velmi kvalitní a vyzdvihuje důležité body, které se budou týkat vnitřního trhu v následujících eh, letech. Máme velkou radost, že je zde přítomen pan profesor Monty. Už jsme se setkali několikrát a sledujeme jeden cíl a sice eh, navrhnout novou výzvu pro vnitřní trh. Myslím, že eh, ten dokument vychází našemu cíli vstříc a je velmi kvalitní. Možná, pokud mi dovolíte, tak jménem kolegy Karase, který bohužel nemůže být přítomen, eh, vyzdvihnu několik zásadních bodů a potom provedu předběžné hodnocení. Na začátek bych ale rád řekl, že eh, lhuta pro pozměňovací návrhy 12. dubna je eh, dodržitelná je s velkými potížemi. Myslím, že bychom tu lhutu měli přeložit a prodloužit, abychom mohli přikládat eh, tomuto tématu význam, který má zásadní body, tedy kontrola stavu, konsolidace, rozvoj a dlouhodobá vize vnitřního trhu, to je velmi obsáhlý přístup, který má z pohledu naší skupiny velký význam pro zdůraznění eh, významu vnitřního trhu pro spotřebitele v Evropské unii. Eh, návrh Evropské unie hovoří o 20 eh, zdrojích vnitřního trhu a měla by je ohodnotit. Tento návrh vnímáme také velmi pozitivně stejně tak jako celý ten přístup, který navrhujete k vnitřnímu trhu, ten ve výboru také sdílíme. Dále je zde otázka, jestli potřebujeme rámcovou směrnici pro služby a jestli je ve všeobecném zájmu. Myslím, že této otázce bychom se měli věnovat zcela vážně. Jedno je totiž jasné, pokud ta směrnice bude dobrá a dobře udělaná, může přispívat k větší právní bezpečnosti, ale vystavujeme se také velkému riziku, které všichni vidíme, že by znamenala více byrokratické administrativní zátěže, více než předností. Takže tomuto bodu bychom se měli ještě věnovat vnitřní trh, tak mi to řekl od Marka Ras, se samozřejmě neskládá jen z volného pohybu osud, ta je, ten je neustále důležitý a bude důležitý, ale samozřejmě roli hraje i volný pohyb zboží. A z toho důvodu máme velkou radost z toho, že návrh obsahuje návrh na rychlejší a tvrdší kontrolu při implementaci směrnice ve členských státech, co se tedy týče volného pohybu eh, zboží a služeb. Eh, tady ten poněkud tvrdší přístup by mohl být možná kompenzován poněkud přátelštějším postojem komise, jak řekl pan eh, Monty. Co se týče sociálního státu, to ještě není úplně jasné, ale vidíme, že členské státy se v současné době pokoušejí využívat výhod, které jim vnitřní trh přináší a pokoušejí se také zdůraznit potíže, které s tím mají. Myslím si, že je velmi důležité, abychom zavedli rychlejší a efektivnější procesy i u Evropského soudního dvora. A to právě proto, aby bylo dobré implementovat a prosazovat práva, která členské státy mají. Dále zde otázka, jestli musíme do zprávy zařadit i finanční služby. Kolega říkal, že je to velmi obtížné téma. Na tomto tématu pracují i ostatní výbory, ale samozřejmě je to pro vnitřní trh zásadní témata, zásadním tématem. Další téma harmonizace daní, to také ještě je otevřené. Eh, jestli bychom se měli více věnovat výzkumu a inovacím, to je také součástí vnitřního trhu a stojí tam také, že cílem vnitřního trhu je, abychom dlouhodobě hráli důležitou roli v mezinárodním obchodě eh, hospodářská čísla. Hospodářský růst ukazuje 8% růstu v Evropě, 20% ve Spojených států a minus 5% v Evropě. Právě pro dorůstající generaci to není dobrý signál a měli bychom dlouhodobě dosáhnout stejného růstu jako například ve Spojených státech, aby se nám podařilo vytvořit dobré podmínky pro občany Evropské unie. Nechci se zmiňovat o všech bodech, o kterých jsme zde hovořili. U těch kolektivních žalob si zpravodaj přeje vyvážený přístup, tomu rozumíme. Má rovněž právo, abychom ještě hovořili důrazněji o malých a středních podnicích, ale vidím, že to už se stalo, takže celkově si myslím, že je to celky, cel, velmi dobrý základ pro vyjednávání a e, na základě ní může probíhat diskuze ve výboru pro vnitřní trh. Potom budeme moci doručit ty dokumenty panu Montimu a ještě jednou děkuji za ten dokument. Uh, děkuji, pane Švábe. Pane Rochefort, prosím. Merci, euh, merci Louis Grech pour ce excellent rapport et je dirais par ailleurs. Děkuji za vynikající zprávu, za eh, kvalitní přínos. Eh, také všem kolegům děkuji, také panu předsedovi Harbrovi za to, že uspořádal eh, tuto diskusi s Luisem Grekem a také s profesorem Montym. Čtu si zápis z jednání 14. prosince ve Štrasburku s profesorem Montym a vidím, že došlo takovému sjednocení těch názorů, nové zavedení eh, jednotného trhu a holistický přístup, globální přístup, který chce naznačit, že jednotný trh eh, není pouze nějaká kosmetická úprava, eh, ale že jde o globální vizi, kde můžeme integrovat fiskální, průmyslovou a sociální politiku a nad to eh, především ochranu spotřebitelů, jak správně pan Grech zdůrazňuje ve své zprávě. To je to, co vy, eh, vidíte jako tedy občany, jednotlivé spotřebitele, ale především občany. A tom globálním přístupu zvažujete správně otázky životního prostředí, určité sociální otázky a otázky zdravotní. A první záležitost, na kterou bych chtěl reagovat podrobněji, se týká nedostatku důvěry. Důvěry ve vnitřní trh. Máme krizi, ano, ale i před krizí eh, se objevovaly protekcionistické snahy, protekcionistická poučení a eh, to rozhodně nepomohlo občanům, aby eh, se sešli. Měli bychom se těmto tendencím vyhnout, zvláště v sociálních otázkách, otázkách Eh, zdravotnictví a tak dále, eh, bychom si měli uvědomit, že právě zdraví není jedním sektorem aktivit jako ostatní. To nemůžeme tak snadno integrovat do jednotného trhu, ačkoliv víme, že jsou oblasti, kde je co zlepšovat. Zvláště například přeshraniční poskytování zdravotní péče. A chci se zeptat na něco velice důležitého tento vnitřní trh vnímáte jej jako klasicky definovaný trh, definovaný poptávkou, nabídkou. Pokud bychom postupovali tak, to je určité riziko rozšíření jednotného trhu i třeba na zdravotnictví, sociální otázky. A proto se chci zeptat, zda máme nějakou širší sociální ekonomickou koncepci zda nejde pouze jenom o tržní formování cen, nabídka, poptávka a tak dále. E, měli bychom zvažovat například sociální otázky ve zdravotnictví a možná bychom měli e, dosáhnout rovnováhy mezi těmito dvěma uhly pohledu. Neměli bychom předstírat, že ta otázka neexistuje. Ačkoliv e, víme, že odpovědí není ani jedna z těch vyhraněných alternativ, je to něco, o čem musíme i nadále diskutovat. Eh, aniž bychom riskovali nárůst byrokratické zátěže nebo aniž bychom hrozili kvalitu celého projektu. A dále eh, obnovení jednotného trhu. To je něco, co dává opět naději všem zainteresovaným stranám a my musíme tedy být velmi konkrétní. Chci zdůraznit ještě několik věcí doplnit. Z hlediska podniků, především malých a středních podniků, se musíme vrátit k otázce duševního vlastnictví. Musíme zrealizovat komunitární patent, který je velice důležitý pro eh, podniky působící na vnitřním trhu a také musíme eh, přehodnotit systém zadávání veřejných zakázek a také vyřešit problém pozdních plateb. Jak správně řekl pan Schwab, obnovení jednotného trhu, jak správně říkáte, pane Greku, je um, možná něco, co je nejméně neuspokojivé a hovoří se o systému hodnocení, scoreboard. Musíme říci, že Eh, obnova jednotného trhu v tomto smyslu eh, boj proti protekcionismu, ale také boj proti zemím, které eh, jsou příliš pomalé v transpozici směrnic. Možná bychom měli eh, také eh, přenést systémy eh, takzvaných sunrise clauses pro zahájení působnosti a pak otázka demografického vývoje stárnutí populace. Nejde jenom o strategii 2020, Eh, nejde jenom o životní prostředí, ale musíme se ptát, jaké potřeby eh, má Evropa a občané eh, Samozřejmě tady vyvstávají citlivé otázky komunikace, cílené komunikace. Musíme provádět nejenom reklamu nebo propagaci jednotného trhu, ale musíme pracovat také s určitými představami i předsudky, pracovat s novými médii, nejenom organizovat velké kampaně, musíme se snažit pracovat pomocí telekomunikací finanční, v oblasti finančních služeb, abychom ukázali občanům, že mohou eh, něčeho dosáhnout. Musíme v tomto smyslu vydávat jednotná poselství. Děkuji mnohokrát. To byly velice zajímavé poznámky. Chtěl jsem vyzvat paní Rule, protože tady nemáme stínového zpravodaje. A pak dalšího kolegu potom budeme hlasovat. Takže nyní má slovo paní Rule. Uh, <laughs> Pokusím se být stručná. Já bych rovněž ráda poděkovala zpravodaji za povedenou zprávu a za dobrou spolupráci se všemi skupinami. Myslím, že vyzdvihuje ty nejdůležitější otázky. Ještě bych ráda zdůraznila, jak výslovně vítám, že eh, spotřebitelé stojí v centru vnitřního trhu a zcela souhlasím eh, se zpravodajem, že pokud chceme obnovit důvěru spotřebitelů, pokud se chceme postarat o větší právní bezpečí, tak potom Ehm, pokud to nezaručíme, nebude mít oživení vnitřního trhu e, dostatečné dopady. Myslím, že je opravdu důležité obnovit tu důvěru, protože ehm, e, důvěru občanů opravdu ještě nemáme. A z toho důvodu musí Evropská unie e, pracovat také s tím a přemýšlet nad tím, jak může eh, opětovnou regulací finančních trhů obnovit tu důvěru a jak, chce, jak může posílit spotřebitele i v této oblasti. Chci jenom říci, že jsme měli ve finanční oblasti potíže už před finanční krizí a už tehdy byly eh, skandály, docházelo ke skandálům, protože existovala malá ochrana spotřebitelů. Jako zelená samozřejmě poslankyně si musím postěžovat, že se tady málo věnujeme zelené dané oblasti. Eh, pokud to stihneme, tak do toho 12. dubna předložíme poněkud eh, více pozměňovacích návrhů. Myslím si, že klimatické změny stojí také eh, v centru mm, tématu vnitřního trhu a myslím si, že se musíme zabývat výzvami budoucnosti, jako je energetická účinnost a jiná témata. Myslím si, že i když se to netýká přímo našeho výboru, měli bychom to zmínit. A myslím, že někde, jeden další bod je zmíněn málo a to je celá oblast služeb ve všeobecném zájmu. Uh, hovoříte o této oblasti, hovoříte i o rámcové směrnici, ale podle mého názoru bychom se tím tématem měli zabývat hlouběji. Je to totiž i otázka důvěry důvěry ve vnitřní trh. Pokud vnitřní trh bude mít hluboké možnosti zásahu do regionálních služeb a sociálních služeb, tak eh, v mnoha u mnoha občanů by to vedlo zkrátka ke ztrátě důvěry. Evropa byla posílena právě modelem smíšené ekonomiky. Na jedné straně máme silné soukromé podniky, ale na druhé straně máme uspokojivou nabídku z veřejné strany, veřejných služeb. A v posledních letech se mnohé změnilo a tak nějak se to udalo na úprk. A myslím si, že bychom měli eh, sejmout ten tlak ze sociálních služeb a dospět k nějaké stabilizaci. Nevím samozřejmě, jestli se to podaří v rámci této směrnice. A dále se dostávám k oblasti, která je pro mě velmi důležitá, a sice veřejné e, zakázky. E, díky Eh, regulaci Evropské unii v této, unii v této oblasti dochází k eh, zvýšení administrativní zátěže. Musíme v této oblasti dospět na jedné straně k více subsidiaritě a na druhé straně posílit ten vnitřní trh. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Dion, prosím. Děkuji, pane předsedo. Rád bych se připojil k ostatním také velice ocení práci pana Greka, jednak z hlediska obsahu, protože je to skutečně obsáhlá tematika a brát v potaz tolik eh, doporučení v několika stránkách je skutečně skvělé. A chtěl bych také ocenit naši spolupráci všech stínových zpravodajů s panem zpravodajem. Myslím že to byla vynikající spolupráce ve skvělé atmosféře. Čili plně podporuji návrhy pana Greka. Já si myslím, že ta první osa by se měla zaměřovat na rovné podmínky na jednotném trhu. Implementace požaduje větší pozornost, než tomu bylo v minulosti, abychom měli skutečné rovné podmínky. Čili jsme se shodli na tom, že se musí tyto podmínky implementovat stejným způsobem po celé Evropské unii. Druhá věc, je tam několik Eh, volných, nedořešených věcí, například otázka copyrightu, oblast životního prostředí, výzkumu, rozvoje. To jsou oblasti, které by se měly možná také vzít potaz. Není to určitá kritika, ale myslím si, že bychom měli zdůraznit jejich důležitost. Dále je zde oblast, která je zajímavá pro moji politickou skupinu, jak získat srdce lidí pro jednotný trh. Já si myslím, že komunikační strategie z Bruselu není odpovědí. Vím, že u nás doma, když lidé dostanou další dokumenty z Evropské unie, tak hlavně chtějí vidět konkrétní výsledky. Jeden příklad, co lidi velice znepokojuje, jsou praktické záležitosti. Například eh, dostávám neustále stížnosti, když lidé jdou eh, v Německu nakupovat, eh, například, když si chtějí vytáhnout peníze v Nizozemí, tak musí platit 5 euro navíc. Chtěli jsme, aby naopak tyto výběry peněz byly zdarma, aby to bylo snadné a není tomu tak. Je tam určitý problém, musíme ho vyřešit spolu s danými organizacemi, ale je to jeden konkrétní příklad. Já si myslím, že tento příklad v podstatě ničí tolik věcí v praxi. Lidé zjišťují, že když nakupují v jiném členském státu, tak mají takovéto problémy, takže jakákoliv komunikační strategie z Bruselu nemůže vyvážit takovéto konkrétní negativní jevy. Na závěr, <clears throat> myslím si, je tam také celá řada věcí pro zaměstnance, pracovníky, které také dobře nefungují. Například v praxi jsem si všiml, že když máme zaměstnance z jiných členských států, tak velice často nepracují za stejných sociálních podmínek a inspekce nejsou dostatečně efektivní a také spolupráce mezi jednotlivými inspekcemi práce není plně rozvinutá, pokud nezajistíme skutečně stejné sociální podmínky bez ohledu na to, jaké národnosti pracovníci jsou, tak nezajistíme skutečný pohyb eh, osob. Dále malé podniky si stěžují na pravidla, která přicházejí z Bruselu. Musíme udělat určitou inventarizaci veškerých těchto předpisů, ale také tam probíhá národní výzkum v této oblasti. Já si myslím, že bychom v této zprávě měli také řešit otázku toho, že když harmonizujeme určité předpisy, tak někdy vytváříme pravidla, která nejsou pozitivní pro společnosti, které chtějí být aktivní lokálně. Čili musíme zajistit rovnováhu mezi harmonizací, kterou chceme, a byrokracií a pravidly pro malé a střední podniky, kterou můžeme vytvářet díky naší legislativní práci. Čili celkově tato zpráva jako taková je vynikající, je skutečně důležité, abychom vytvářeli jednotný trh pro občany, malé a střední podniky a také pracovníky. A pokud to postavíme na takovémto základě s pomocí pana Montyho a s naším skvělým zpravodajem, tak eh, odvedeme velký kus práce. Děkuji. Uh, Děkuji mnohokrát, pane Dioné. Máme ještě trochu času před hlasováním. Já jsem jediný stínový zpravodaj, který ještě neměl možnost se vyslovit eh, k této zprávě, takže před hlasováním eh, bych se dovolil říct pár poznámek. Chtěl bych také poděkovat Louis Grekovi že také vedl dlouhodobé diskuse se všemi stínovými zpravodaji, čili zohlednil některé naše myšlenky, nápady, čili to je velice pozbuzující. Nyní prakticky, když vidíme jednotlivé odpovědi a reakce, tak eh, možná s Luim probereme možnost, abychom vám poskytli více času, protože byste určitě ocenili více času, abyste mohli přispět eh, k naší práci, čili to probereme také s panem profesorem Montym, jak to zapadá do jeho harmonogramu. Takže během přestávky nebo po hlasování se pokusíme dohodnout. Chtěl bych se zaměřit eh, na klíčová doporučení, protože podle mého názoru v takovéto zprávě je velice důležité, abychom měli jasná doporučení. A pan Louis Greg jasně Eh, stanovuje cíle, které bychom měli eh, dosáhnout. Jinak je to otázka pracovníků, kteří jsou zohledněni v pozměňovacích návrzích, které bych chtěl také předložit. Jsem rád, že bere v potaz všechny aspekty naší práce a spotřebitele, občany eh, vidí jako hlavní příjemce všech výhod, které může přinést jednotný trh. Myslím si, že každodenní frustrace, které vyplývají ze zkušeností evropských občanů v oblastech, tak jak bylo řešeno, například skutečnost, že máte určité poplatky, když se vybíráte peníze z bankomatů, nebo když se snažíte koupit eh, určité produkty přes internet, to má velice zničující dopad na celý projekt jednotného trhu, protože lidé si řeknou, od roku 1950 se pracuje na tomto projektu a v podstatě z politického hlediska tento trh ještě nebyl naplněn, náležitě nefunguje. Já si myslím, že myšlenku, kterou předkládá Luis, kdy požaduje po komisi, aby provedla toto konkrétní cvičení. Myslím si, že z politického hlediska bychom to měli udělat. Je tady vlastně frustrace ve 20 bodech. To by byla vysoce politická práce, musíme si stanovit, co těch 20 největších frustrací je, ale měli bychom takto ukázat ty hlavní frustrace našich občanů, když se snaží využít jednotného trhu. A tato doporučení musí být jasně adresována komisi, panu komisaři Barnějovi, byl členem také tohoto výboru. Generální ředitelství pro vnitřní trh nesmí být považováno za byrokraty, kteří pouze implementují stávající nařízení. Musí sehrávat skutečnou úlohu, musí v rámci celé komise prosazovat jednotný trh a nejen na komise, ale i v členských státech. Jak je zdůrazněno v této zprávě, jsou tady celé klíčové oblasti, například eh, životní prostředí, o tom hovořila paní Rue. To je velice důležitý aspekt. Eh, otázka účinnosti eh, primárních surovin, čili opět to musí být náležitě zaintegrováno do jednotného trhu. Dále otázka za zájmu občanů, o to se starají i jiní komisaři, a minulý měsíc paní Redingová přišla také na náš výbor, je to náš spojenec, i pan Barnier, já si myslím, že spolu spolupracují a musíme mít takový manifest pro naše občany a myslím si, že to bude dobrá propagace pro naši práci. Dále musíme posílit naši úlohu Musíme více spolupracovat s národními parlamenty, s členskými státy, co se týče legislativy, která je vytvořená pro jednotný trh. To je zcela zásadní. Měli jsme již několik slyšení, kdy jsme se bavili o budoucí legislativně. Plánujeme další slyšení, které se týkají aplikace stávající legislativy. Například je to otázka směrnice o službách, dále uznávání profesionálních kvalifikací. Myslím si, že musíme povzbudit všechny naše kolegy, všechny další výbory, aby to brali velice vážně. A musíme brát potaz také iniciativy, které by, se kterými má přicházet rada. Měl jsem možnost hovořit s předsedou rady, bavili jsme se o summitu, protože tento summit byl velice velkým zklamáním. V podstatě se tam velice neformálně řešily otázky, které se taky týkaly vnitřního trhu. A zdá se, že členské státy se hádají o cílech v jiných oblastech, jako například vzdělávání, eh, řeší otázku chudoby, což je také důležité, nicméně jsou jejich interní cíle. Ale ukončení a vybudování vnitřního trhu je velice důležité pro občany, pro malé a střední podniky a to se tam někde neobjevilo. Hovoříme o těch hlavních iniciativách, eh, které ovšem eh, byly v podstatě, rada o nich eh, moc nehovořila, ale hlavní iniciativa je přesně to, o čem hovoří pan Louis v této zprávě. Musíme skutečně přinést velké výhody a přínos pro naše občany, spotřebitele, malé, střední i velké podniky, které jim přinese jednotný trh. Musíme se zaměřit na inovace, na převádění znalostí. To je nesmírně důležité. Čili to je velká iniciativa, na které pracují členské státy a nemůžeme najednou odvracet jejich pozornost na úplně jiné aspekty, jiné věci. Čili měli bychom z politického hlediska vybrat něco, co skutečně zdůrazní, že Evropa může přidat nebo přinést předanou hodnotu jednotlivým českým státům. Měli bychom skutečně naplnit určité cíle v rámci určitého harmonogramu a neměli bychom stanovovat nějaké nové vágní cíle. Já si myslím, že to je hlavní sdělení, kdy můžeme využít tuto zprávu, také zprávu pana Montyho, to se ubírá podobným směrem, čili můžeme mít kombinovaný útok eh, vlastně v těchto dvou aspektech a můžeme se na to, na to takto zaměřit. Další věc, strategická zpráva, strategické návrhy ze strany pana Grecha. Vím, že chce, aby komise navrhla legislativní balíček, vyzývá komisi k předložení tohoto balíčku. Mně se líbí jeho ambice, ale nejsem si úplně jist, zda je to skutečně nová legislativa, kterou potřebujeme a chceme. Chtěl bych udělat takový návrh Luimu, pokud to přijme. Zdá se mi, že v tuto chvíli máme určitý precedens. Rada, členské státy přijali určitou řadu politických iniciativ. Někdy to vyústí v novou legislativu a já si myslím, že akt o jednotném trhu nebo kroky, které budují jednotný trh, protože to slovo akt je trochu zavádějící. Myslím si, že z praktického hlediska bychom měli používat nebo požadovat tento akt o jednotném trhu, který by nejen eh, navrhl legislativní návrhy, ale i nelegislativní návrhy. A byl by to takový centrální bod, centrální platforma pro členské státy, na které by vytvářely a implementovaly legislativu. A myslím si, že Louis právně poukázal na to, že bychom využili další informace. Pan Rochefort má celou řadu nápadů a myšlenek, například máme eh, studie, mediální studie, blogy, kdy lidé mohou Eh, sdělovat určité frustrace, negativní zkušenosti. Máme například aplikaci v iPhoneu, kdy bychom mohli řešit eh, největších 20 problémů a otázek, které má řešit je eh, jednotný trh. Vlastně se nám vůbec nedaří zapojit občany. A pokud se podíváme na takový projekt, jako je Solvit, což chceme prosadit, tak máme velice malý počet problémů, které se vyřeší, když se podíváme na ty ohromné problémy, které existují. Když se podíváme na směrnici o službách, tak například to jednotné místo, jednotné kontaktní místo, kde má probíhat také vzájemné hodnocení, jasně poukazuje na to, že bychom měli eh, i v jiných oblastech eh, zavádět legislativu na jednotném trhu. V evropském kontextu máme problém v tom, že Neustále vytváříme a přicházíme s novými myšlenkami v různých eh, oblastech generální ředitelství na komisi, ale nikdy se nám nepodaří je propojit s jinými oblastmi naší činnosti. Skutečná výhoda naší práce musí být eh, v té komplexnosti. Musíme také mít schopnost eh, podívat se na ty hlavní výhody, jak prosadit jednotný trh. Je ta otázka, eh, jak fungují podniky, stát, eh, občané, čili musíme přicházet skutečnými politickými iniciativami a uplatnit je v rámci všech oblastí, abychom měli takový jednotný, společný, propojený postup, abychom vycházeli ze eh, zkušeností občanů i podniků. Nesmíme tak dlouho otálet, protože jinak eh, podkopáváme skutečný politický imič i naši cestu ku předu. A já si myslím, že tato zpráva je skvělý odrazový můstek a je dobré, že ji spojíme také s tím, co dělá pan Mario Monti. Na jedné straně musíme dát čas kolegům, aby k tomu mohli přispět, nicméně ten harmonogram nechci zase příliš prodlužovat, protože to musíme odhlasovat v našem výboru před summitem v červnu, předtím, než zpráva Monteho bude prodiskutována, čili musíme se to spolu probrat, ale myslím si, že to je dobrý způsob, jak postupovat ku předu. Děkuji. Right. Thank you. Uh... Děkuji vám, kolegové. A nyní se opět dostávám do kůže předsedy a odkloníme se od vzrušujících diskusí o budoucnosti jednotného trhu, ale budeme hlasovat. Mario Monti si může teď zajít na kávu a my ho zavoláme opět. Doufáme, že se nám podaří dokončit hlasování do 11. hodiny, ale v každém případě vám dáme vědět. Pokud budete moci začít svou prezentaci v 11, bude to ideální. Máme hlasovací lístky? I need to vote on it as well. Do I need to vote? Yes. Vážení kolegové, můžeme se tedy připravit k hlasování. Doufám, že máte hlasovací lístky, které budeme používat tam, kde bude výsledek těsný. A budeme tedy eh, postupovat eh, takto. Mohu požádat všechny členy EPP, kteří budou hlasovat, aby teď hlasovali, abychom ověřili, čili nyní členové EPP. Prosím. This is a new setup. So we have 10 EPP. Máme tedy 10, 11, 12, 13, 13 členů poslaneckého klubu strany Lidové, 14 možná dokonce. 14. To je tedy čili 14 členů EPP. Prosím nyní SD, členy Aliance socialistů, sociálních demokratů, aby hlasovali. Máme jich 12 v pořádku. Měli bychom mít jenom 10. E, jenom 10 členů SD. A je jich tu 13. Můžeme tedy zajistit, aby tady skutečně hlasovalo jenom 10 členů Aliance socialistů a sociálních demokratů a pak skupina ALDE, prosím, můžete hlasovat. Hlasování ALDE. Tři. Můžete mít čtyři hlasy, ale v pořádku. Pan Rošfor hlasuje. Máme tady čtyři. Výborně. Zelení jsou tu tři. Vy nemusíte hlasovat. Tři členové e CR, já jsem jeden z nich, pak dva zelení a to je všechno, pak paní Stasenova. Výborně. Můžeme začít hlasování. No, prosíme členy SD, aby tedy hlasovalo jenom těch deset. A nyní dám slovo zpravodaj k prvnímu jeho návrhu, tedy nařízení o názvu textilí a označování textilních výrobků. Dám slovo panu Mandersovi. Thank you, Chair. Yeah, actually... Děkuji vám, pane předsedo. My jsme úzce spolupracovali s většinou stínových zpravodajů. Diskutovali jsme o celém hlasovacím seznamu. Máme několik kompromisních návrhů. A snažíme se optimalizovat vnitřní trh, jak si přeje pan Monty ale zmíněnou směrnici navazujeme na navrhovaný celní kodex roku 2005, eh, který eh, byl zkoumán, ale pak zablokován v radě. A Toto také eh, se věnuje materiálům živočišného původu. Pokud tedy je třeba více než 10 obsahu složení živočišného původu, také to podléhá určitým pravidlům a to eh, souvisí se směrnicí z roku 1994. Eh, musíme tedy v každém případě zmínit zákazníkovi, zda třeba bota je vyrobená z pravé kůže nebo ne zákazník má právo se to dovědět a většina těch změn, o něž jsme se snažili, tak jsme se je snažili zakomponovat už dnes um, studie o posouzení dopadu. Máme tady tedy seznam ně- některých aspektů. Někde chceme třeba um, některé věci proskoumat, ale komise si přeje zkoumat více. Um, aspektů a proto dáváme plnou důvěru komisi, aby to proskoumala a aby také zúčastněným stranám dala možnost se vyjádřit. A uvidíme, zda komise eh, předloží své návrhy, pokud to bude na místě. Mám také ústní návrh eh, jménem pana Karase. Pokud eh, jdete ke krejčímu a necháte si šít oblek na míru, tak to je samozřejmě eh, ošetřeno výjimkou. Eh, to je ústní pozměňovací návrh, eh, to je do seznamu výjimek a musíme to brát jakožto ústní pozměňovací návrhu a návrh a pan Karas se omlouvá, že tady nemůže být, ale já jsem teď hovořil za něj v tom tomto smyslu a chci poděkovat všem, kteří spolupracovali a díky nimž jsme si udělali užitečnou cestu do Milána a e, kteří tedy e, spolupracovali. Za to děkuji. Vaše e, skupina, pane předsedo, tam měla velký vliv. V každém případě jsem spokojený s tou prací a bude pokračovat. A jedna věc, poslední pozměňovací návrh k vyjednávání pro týkající se od nového kodexu je totiž nutné eh, nejprve hlasovat mezi koordinátory. Máme tedy mandát k vyjednávání s radou a komisí Eh, abychom se snažili nalézt eh, souhlas v prvním čtení. Ale je také možné podle pravidel i hlasovat eh, tak, jak to koordinátoři včera pochopili při tom pozdním jednání. Děkuji a doufám, že se vám podaří zlepšit vnitřní trh. Děkuji vám, pane Mandrsi, říká předseda, jenom pár připomínek. Za prvé děkuji za to, že jste potvrdil vliv naší skupiny. To rád slyším. Děkuji za to potvrzení a také jsem rád, že eh, krejčí pana Karase eh, je za vodou v tomto smyslu. A ještě chci zdůraznit jednu věc. Já nenavrhuji, aby se o tom dnes hlasovalo, protože za prvé koordinátoři o tom ještě nehovořili, nediskutovali a chápu, že musíte mít ty diskuse s radou ještě než eh, budete moci zvážit svou pozici, abyste zjistili, nakolik jsou naše pozice eh, sjednocené. Jak řekla paní Göffer eh, jménem své skupiny, a myslím si, že její úhel pohledu v tomto smyslu eh, se těší popularitě, že koordinátoři eh, eh, mají pocit, že schválení v prvním čtení by mělo být spíše výjimkou než pravidlem a v tomto konkrétním případě, protože to už se o tom diskutuje dlouho, není žádná, žádný spěch v tomto tématu, tak to není nutné, ale pokud nás přesvědčíte, že jde o technický návrh, tak ho můžeme samozřejmě zvážit takto. Budete muset odůvodnit vy, proč bychom takto měli postupovat, obrátit se na koordinátory a pokud ano, rovnou to dáme do hlasování. Tolik tedy jenom obecná poznámka pro všechny koordinátory a zpravodaje. Nyní přejdeme k hlasování. Použijeme elektronické hlasování. Mohu požádat pan Gebarda a pana Švába, pokud budou první v tomto smyslu, eh, bychom, jinak bychom přešli na elektronické hlasování. Pozměňovací návrh 15 článku 1 pana Mandersa, kde je pro, kde je proti, eh, velká většina při, eh, schvaluje. 68 tedy vypadává. Článek 2, pozměňovací návrh 16 pana Menderse, kdo je pro, kdo je proti, schváleno velkou většinou. Pozměňovací návrh 69 69. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? To je zamítnuto. Návrh 17 je jazykový, ani nehlasujeme. Pak ústní návrh pana Karase o eh, individuálních eh, věcech na zakázku. kde je pro, kde je proti? schváleno. Čili toto krejčí eh, po celé Evropě rádi uslyší. Návrh 18 je jazykový, teď 19, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Proto návrh paní Rojtové 70 vypadává a to tež platí o 70 eh, 1 návrhu a dostáváme se k návrhu 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Článek 4. Návrh 72 pana Mendese. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 70, 21 vypadá, 73 paní Komy a dalších. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Článek 5, návrh 22 zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Článek 6 nyní. Nová vlákna. Máme pozměňovací návrh 23 pana Menderse s ústním pozměňovacím návrhem. Jak vidíte na hlasovacím seznamu, kdo je pro, kdo je proti? Schváleno. 23 tedy vypadává 74. Eh, Toto by mělo být podle článku 9, o tom se tedy bude hlasovat později. Článek 7 nyní, návrh 75 stažen, návrh 24 pana Menderse, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 25 pana Menderse, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 8, 76 pana Mendrse. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 26 vypadává. Teď v článku 9. Kompromisní návrh 1. Čili návrh 1. Kdo je pro? Proti? Schváleno. S přijetím tohoto kompromisního návrhu číslo 1 všechny další návrhy eh, k článku 9 vypadávají a přeskočíme tedy rovnou k návrhu 79 pana Menderse. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Článek 11. Kompromisní návrh 2 pana Menderse. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. A teď návrhy 29 a 80 vypadávají. A dostáváme se k návrhu 30 pana Menderse. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 31 pana Menderse. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. A teď se dostáváme k kompromisnímu návrhu číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Tento návrh je schválen. Návrhy 82 a 81 vypadávají a dostáváme se k návrhu 83. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 83. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 85. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. A sekretariat eh, poukazuje na jednu věc. Vzhledem k tomu, že dochází ke změně rozsahu působnosti návrhu, musí dojít k odpovídající změně článku 1, ale to je technická změna, eh, kterou uděláme ve finálním textu a objeví se v tom finálním textu. Jak ji dostanete? Článek 12, eh, návrh 32, pravděpodobně je to, tam je technická změna, už se bude za přijatý nebo zamítnutý. E, nyní kompromisní návrh čtyři kdo je pro, kdo je proti, schváleno. A návrhy 33 a 86 vypadávají, dostáváme se k číslu 34, kdo je pro, kdo je proti. Prosíme kontrolu elektronicky o návrhu 34. E, hlasování zahájeno. článku, tedy pardon, k návrhu 34. Končím hlasování. Návrh je zamítnut o jeden hlas. 19 versus 18. A to tedy znamená, že se dostáváme k návrhu 87 paní McClarkin. Zahajuji hlasování. Zahájeno hlasování. Hlasování končím. Tento návrh je zamítnut o pět hlasů. 15 versus 20. Eh, dostáváme se k návrhu pana Menderse číslo 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrhy 88 a 89 vypadávají. Návrh je 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 91. Několika kolegů. Kdo je pro? Kdo je proti? Toto je zamítnuto. Návrh 36 pana Mendrse. Kdo je pro? Kdo je proti? Nyní eh, ke kapitole 3, 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 16. Eh, na, eh, článku 16 návrh 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 17. Tržní dozor. Návrh 39 pana Menderse. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 92 pana Popakise. Kdo je pro? Poprosíme o elektronickou kontrolu. Hlasování zahájeno k návrhu 92. Hlasování končím. schváleno o 20 hlasů. Návrh 42 eh, tedy vypadává návrh 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. A teď k článku 19. Návrh 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 47. Eh, vidíte s technickým návrhem. Iniciativa parlamentu a rady. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 47 tedy vypadává. Návrh 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 49 k článku 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. A nyní přecházíme ke kompromisnímu návrhu číslo 5. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A v tomto případě se tedy 59 eh, až 94 vypadávají. Dostáváme se k návrhu 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. A návrh 95 vypadává tím pádem. Článek 21a, přechodná ustanovení, kompromisní návrh číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. A v tomto případě eh, návrhy 52 a 96 vypadávají a dostáváme se k návrhu 53 pana Menderse. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 54, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Eh, příloha 5. Návrh 97. Zahajuji hlasování k návrhu 97. Končím hlasování. Zamítnuto 18 eh, versus 17 hlasů. Dostáváme se k návrhu 98. Zahajuji hlasování. Končím zamítnuto, 15 versus 17. A návrh 55 pana Menderse. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Návrh to prakra Karase vypadává. Dostáváme se k úvodním ustanovením. Návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 2. Opět od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 4. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? schváleno. 6, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 57, kdo je pro, proti, schváleno. 7 eh, a 58 tím pádem vypadávají. Návrh 8, eh, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Návrh 59 paní Rojtové, kdo je pro, kdo je proti, eh, schváleno. Devítka vypadává, návrh 10, pana Mendrse, kdo je pro, proti, schváleno. 11, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 60 vypadává a dostáváme se ke kompromisnímu návrhu 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 61, 62, 67 vypadávají. A dostáváme se k návrhu 63 pana Menderse. Kdo je pro? Proti? Schváleno? 12 vypadává. Dostáváme se ke kompromisnímu návrhu číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 13, 64, 65, 66 vypadávají a dostáváme se k úvodnímu ustanovení 20. Návrh 14 pana Menderse, kde pro, proti, schváleno. A Nyní budeme hlasovat o návrhu celé zprávy elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování o celém návrhu zprávy zahájeno, uzavřeno. Schváleno 30 pro, jeden se zdržel. Šest se zdrželo, pardon. Děkujeme zpravodaji. Máte k tomu nějaké připomínky, poznámky, ne? Eh, komise nebo rada? Ne. Děkuji. A nyní se dostáváme k hlasování eh, o zprávě paní Stiller. Je tady? Ano, jste tady. Chtěla byste se vyjádřit, uvést svoji zprávu? Děkuji vám, pane předsedo. Nemám mnoho co dodat, měli bychom rovnou hlasovat, ale chci poděkovat stínovým zpravodajům a děkuji všem za pozměňovací návrhy, které obohatily tu zprávu a velmi se těším na hlasování. Přejdeme tedy k hlasování o zprávě paní Styler. Odstavec 1. Návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh paní Svensson, což je doplnění toho odstavce. Kdo je pro? Měli bychom hlasovat elektronicky. E, takto, kdo je pro, e, zahajuji hlasování, opravuje se předseda e, o návrhu paní Svensson. Eh, right, the vote is closed. Končím hlasování. Eh, schváleno 20 versus 15. A pak tady máme návrh 3 paní Nik, pana Nikulesku. Kde pro? Proti? Schváleno. Máme tady návrh 4, paní Svensson. Kde je pro? Proti? Zamítnuto paní Legry. Návrh 5. Zahajuji hlasování k návrhu 5. Výborně. Končím hlasování. Schváleno o 21, vers, 21 versus 15 hlasů. Návrh 6 pana Nikolesku. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A nyní eh, ústní návrh, jak vidíte na seznamu. Paní, souhlasíte, paní Steyler? Kdo je pro eh, ten ústní pozměňovací návrh? Kdo je proti? Schváleno. A původní návrh 8 vypadává. Teď návrh pana Nikolesku, to je číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh paní Svensson. Pro? Kdo je proti? Můžeme to eh, ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování k návrhu 9, to je návrh paní Svensson. Končím hlasování. Schváleno 23 versus 14. A nyní se dostáváme k návrhu číslo 10, paní Legrip. Zahajuji hlasování k návrhu 10. Končím hlasování. Schváleno 22 eh, versus 13, dva se zdrželi. A teď návrh 11, kdo je pro? Opět budeme hlasovat elektronicky. Ehm, o návrhu paní Svensson. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18, 18 návrh se zamítá. E, e, pardon, vypadává, opravuje se předseda. Pozměňovací návrh 12 pana Nikolesku, kdo je pro? Proti? Schváleno. Návrh 13, paní Sailor, kdo je pro? Proti? Schváleno. Návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 16. Pani Legry, pana Žována. Eh, schváleno. Návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Můžeme tedy zahájit hlasování o celém návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 30 pro, eh, žádný proti 6 se zdrželo. Děkuji paní Steiler a e, vím, že budete spolupracovat s výborem pro průmysl, aby se to vše doladilo do té definitivní zprávy. Děkuji. Výborně. Děkuji vám, vážení kolegové, za hlasování. Já bych nyní tedy doporučil, abychom opět zahájili rozpravu o zprávě pana Greka. Požádal jsem pana Montyho, aby přišel na jedenáctou. Někteří kolegové se k tomu vrátí, ale rozhodně mu dáme vědět, že jsme hlasování skončili a že se můžeme vrátit k rozpravě seznam řečníků. A samozřejmě někteří z vás se budete chtít vyjádřit pak ještě jednou. Mám tady paní Geffard, paní Steidler, paní Turil, paní Rapti a e, e, profesor Corredo Campose a možná se ještě další kolegové budou chtít připojit, včetně eh, některých, některých nadšenců pro projekt jednotného trhu, zpravodajů a tak dále. Můžete se přihlásit do rozpravy, protože máme dost času. Eh, pan Transofidis eh, už tedy využil příležitosti, takže možná i další se rádi připojí. Dávám tedy slovo paní Geffard. Děkuji vám, pane předsedo. Já rovněž bych ráda poděkovala Louis Grekovi. Odvedl opravdu dobrou práci. Ta zpráva je opravdu výjimečně dobrá a vyzdvihuje také řadu velmi důležitých bodů, které jsou důležité pro občany a spotřebitele Evropské unie. Ráda bych zaprvé eh, zmínila bod, který podle mého názoru zmínili už někteří kolegové, ale je opravdu důležité. A sice musíme poskytnout odpověď na otázku, jak znovu získat důvěru občanů Evropské unie, jak je natchnout pro myšlenku Evropské unie a jak můžeme zmírnit jejich frustraci anebo zklamání, která se u nich projevuje. To je jedna z nejdůležitějších úloh, které máme. A myslím si, že pan zpravodaj našel správný přístup. Ráda bych řekla těm, kteří hovořili o tom, že mnoho bodů ve zprávě chybí, Ráda bych jim tedy řekla, že pan Grek už za prvé neměl místo v té zprávě a za druhé mnoho z návrhů, o kterých se hovořilo, nespadají do tematického okruhu, o kterém zde hovoříme. Ještě jednou vám chci připomenout název Vytvoření vnitřního trhu pro spotřebitele a oživení občanských práv. Ano, je opravdu důležité, abychom se věnovali intelektuálnímu vlastnictví a tak dále, ale není to něco, co by mělo být zmíněno tady. Není to důležité pro spotřebitele, je to spíše důležité pro Evropu podniků, podnikatelů a vnitřního trhu. Myslím si, že se budeme muset rozhodnout, protože když zvolíme nějaký nadpis, tak se musíme rozhodnout, co tím chceme vlastně, eh, čeho tím chceme dosáhnout, čemu se chceme věnovat hlavně a nebo se budeme věnovat tomu, co by chtěli o, ostatní, co by vlastně chtělo mnoho kolegů, zapojit do té zprávy všechno, co se tam vejde, ale tím vlastně tak trochu zmizí ta politické poselství, které bychom tím mohli vyslat. Tedy musíme si položit tuto otázku a rozhodnout se. A samozřejmě se musíme zapojit do diskuze nad tímto tématem. Samozřejmě to neznamená, že ty otázky nejsou důležité, to neříkám. Ale musíme si položit otázku, jak vyzdvihnout ta důležitá témata, jak zdůraznit to, co je opravdu podstatné. A myslím si, že pan kolega Louis Greg eh, vyzdvihnul právě ta důležitá témata a to odpovídá našemu mandátu a vlastně mandátu, který jsme panu Grekovi předali a sice, že se musí vytvořit um, vnitřní trh pro spotřebitele a občany. Takže to je to zásadní, co jsem chtěla poznamenat. Druhé, co bych chtěla zmínit, je podle mého názoru také velmi eh, dobře zvýrazněno, zdůrazněno v tom návrhu kolegy Greka. A je to sice, že musíme znovu definovat nějaký princip fungování vnitřního trhu a co definovat, co vlastně do vnitřního trhu patří. Z historického vývoje Evropské unie eh, je známo, že hospodářská a finanční politika eh, byla vždy v popředí. A občané se často ptali, a kde jsme my, kde jsou spotřebitelé, kde jsou zaměstnanci, kde jsou občané jaká je jejich hodnota v rámci vnitřního trhu. Lisabonská smlouva nám vytváří, eh, poskytuje nový přístup k celé oblasti. A právě eh, jím se Louis Gregg ve svém návrhu řídí. To se týká návrhu 3, 4, 7, 9 a 14 smluv. To stojí ve smluvách a týká se to sociálního tržního hospodářství a pojmu sociální a dále se to týká práv občanů a horizontálního přístupu k právům občanům. Ochrana spotřebitelů vystoupila do popředí právě Lisabonskou smlouvou. A my se tomu musíme také přizpůsobit. Myslím, že právě toto téma Louis Gregg právě velmi dobře zpracoval ve zprávě, kterou máme před sebou. A třetí bod, kterému bychom se měli věnovat – Eh, jako parlament, a Louis to také ve své zprávě zdůrazňuje, je, že vnitřní trh není samoučelný. Myslím, že to je také velmi důležité si uvědomit. Není samoučelný, ale je to zkrátka jen prostředek k dosáhnutí něčeho. A mu, tento prostředek my musíme využít k tomu, abychom dosáhli toho, co zvýší důvěru občanů v Evropskou unii. Myslím, že toto téma je opravdu důležité a proto bych Louis mu ráda navrhla. Důvěra občanů musí být ve zprávě eh, zpracována ještě více, více zapracována. Musíme totiž tu důvěru ve vnitřní trh opravdu posílit. To se musí ve zprávě objevit. A Musíme také ještě zdůraznit, že vnitřní trh je více než ekonomika, více než finance. Znamená také ochranu spotřebitelů, sociální práva, ekologická práva, tam má pravdu paní Rüle. Ale to se ve zprávě Louisho také objevuje. Eh, samozřejmě můžeme případně tyto aspekty ještě posílit. A dále, co se týče finančních služeb, to se ve zprávě Louisho také objevuje. Ale já vítám, že tato témata nemají nejvyšší prioritu, protože to je oblast, o které se v současné době diskutuje mnoho. A je to správně, že se o tom mnoho diskutuje. A my musíme v této oblasti posílit práva spotřebitelů. Ale my jako skupina s SN, se bojíme, že pokud eh, si určíme finanční služby jako prioritu, zapomeneme na ty všechny ostatní oblasti. Uh, a myslím si, že to, čeho musíme dosáhnout, je mnohem širší než to, abychom hovořili o finančních službách. Jsou samozřejmě velice důležité, abychom znovu obnovili důvěru občanů. Potřebujeme v této oblasti jasnou regulaci, pravidla a tak dále, ale nesmíme zapomenout na ostatní oblasti obnovení důvěry občanů. A poslední bod, o kterém chci ještě hovořit, i když bych toho měla vlastně mnohem více, je oblast, o které už hovořili eh, někteří kolegové. Týká se právního rámce pro služby ve veřejném zájmu. Myslím, že jedním ze závěrů, eh, které chci zdůraznit i za svou skupiny, eh, pochází z diskuze o směrnici o službách. O směrnici o službách jsme zde v Evropském parlamentu a v Radě ministrů hodně diskutovali. Ty služby patří do, tedy ta otázka byla, patří tyto služby do směrnice o službách nebo ne? Jsou to komerční služby, anebo to nejsou komerční služby? Stejně jako rada, tak i parlament směrnicí o službách vydali jasné poselství a sice nejsou to normální komerční služby, které by patřily do směrnice o službách, ale musí být projednány samostatně. Ty základní podmínky, které k ním totiž patří, jsou zcela výjimečné. U těchto služeb nejde totiž jen o práva spotřebitelů, ale například i o práva pacientů. U sociálních služeb jde také například o práva eh, občanů, kteří se nacházejí v nouzové situaci. Jde o zvláštní situace, které je třeba zohlednit, protože tyto služby jsou vlastně univerzální a potřebují zvláštní pravidla. To je tedy to, co jsme řekli tou směrnicí o službách. Tak jsme se rozhodli. A z toho důvodu eh, je také správný závěr, že nemůžeme toto téma nechat stranou a dále se o něj nestarat, protože Lisabonská smlouva článkem 14 dává také odpověď na tuto otázku. A sice musíme se tím tématem nadále zabývat a nesmíme všechny starosti přenechat Evropskému soudnímu dvoru. Ano, a musíme celkově rozhodnout, jak se s tímto tématem vyrovnáme. A pokud Louis Gregg říká, že potřebujeme um, nějakou, nějaký právní rámec pro tuto oblast, mm, je to pravda. Někteří kolegové mají možná obavy, že se tím zvýší administrativní zátěž, že tím dojde k zásahům do subsidiarity členských států. Ano, můžeme o tom diskutovat a vyjasnit si to, ale jde zde především o to, abychom zaručili ochranu těchto služeb. A to proto, aby mohly být poskytovány ve členských státech i nadále. A aby se řídili potřebami občanů v jednotlivých členských státech. A to vše bez toho, aby museli mít místní vlády nějaké obavy, aby si nebyli jistí, jak s tím tématem mají nacházet, protože nemají žádný odpovídající právní rámec. Myslím, že bychom se tomu měli věnovat konkrétně a neodsouvat to téma. Musíme se zamyslet nad tím, jak celou problematiku vyjasnit tak, aby zanikly obavy, které zde byly vyjádřeny. A ty obavy samozřejmě musíme zohlednit, eh, říkal to pan Schwab eh, nebo paní Rüle. Takže musíme zohlednit i to, co říkali oni. Nejde o to přiřadit tyto služby ke komerčním službám, ale naopak eh, zaručit jejich ochranu, aby mohly nadále fungovat. A já jsem to minimálně pochopila tak, že máme na to společný názor a nacházíme se na jedné cestě. To je tedy, co jsem chtěla říci. Mluvila jsem poněkud déle, protože pan předseda na začátku diskuse řekl, že dnes máme k dispozici hodně dlouhý čas. A tak jsem zkrátka využila svého práva hovořit déle než obvykle ve výboru. Děkuji vám. No, Byl to velice dobrý příspěvek a Opravdu jsme se vyčlenili hodně času na tuto zprávu. Také si chceme vyslechnout pana profesoreho. Takže počkáme do 11 hodin, protože náš výbor je vysílán přes internet, takže možná miliony lidí čekají a skutečně v 11 hodin čekají na příspěvek pana Monteho, takže má očekávání jsou asi vysoká, ale člověk nikdy neví. Možná nás sleduje pana Van Rompoy, především po mé poznámce, kterou jsem řekl včera, když jsem hovořil o ponaučeních z našeho vnitřního trhu. Takže paní Styler um, a ostatní, také paní Kreutzmann. Já si myslím, že máme dost času, abychom dali prostor všem a zcela jistě se chceme také vyjádřit tomu, co uvede pan profesor Monty. Já se moc omlouvám, ale máme zde paní Suli, novou členku na hradnici, takže bych ji chtěl přivítat také na půdě našeho výboru. A nyní má slovo paní Stéhler, prosím. Děkuji. Pane předsedo, budu velice stručná, protože celá řada bodů, které jsem chtěla říct, už byla řečena. Hovořili jsme o tom, eh, že vnitřní trh je zodpovědný nebo se zabývá otázkou vnitřního trhu. To možná může vést k určitým zmatkům, protože když se bavíme o vnitřním trhu, tak eh, někdy to má spíše takový nádech eh, protekcionismu, ne, neznamená to tedy jednotný trh. Zpráva pana Grecha je velice obsáhlá, přináší celou řadu otázek a já bych chtěla hovořit o těch 20 důvodech k nespokojenosti. Možná bychom se měli zaměřit na top 3 nebo top 5 problémů, abychom skutečně řešili tyto jednotlivé problémy. A tím se dostávám k bodu 46 6. Jsem ráda, že jste se zmínili o projektu Solvit, protože o tom se zmínil i pan předseda, je ostatní. Je velice důležité, že tento projekt máme, ale je důležité také, aby naši občané našli způsob, jak řešit problémy, pokud nějaké mají. Bavili jsme se o tom na naší pracovní skupině včera. Řada lidí skutečně nechápe jednotný trh, jaké výhody jim může přinést. A proto se zajímám o zprávu pana profesora Montyho. Jsem velice ráda, že jste dnes na schůzi našeho výboru, protože to jasně odráží důležitost naší práce, také se zajímáme o vaší práci a velice se těšíme na zprávu, až bude vydána. Nyní bod 59, který se zabývá chartou občanů. Pokud chceme udělat něco takového, tak to musí být eh, velice jednoduché, musíme to náležitě sdělit našim občanům. Zaznělo to také na diskusi v radě, bavili jsme se o tom včera. Jednotný trh je nejdůležitějším prvkem Evropské unie a pokud nebude náležitě fungovat tak, jak si představujeme, tak nás to všechny poškozuje. Musíme tedy napravit situaci a musíme získat důvěru našich občanů. Čili děkuji za vaši spolupráci a těším se na příspěvek pana profesora Monteho. Je také dobré, že se na jeho vystoupení můžeme když tak podívat později. Děkuji, paní Turner. Thank you. Děkuji. Myslím si, že to je skvělá diskuse. Je zajímavé, že máme takovouto diskusi právě v našem výboru, kde probíráme i technické otázky, konkrétní pozměňovací návrhy. Čili jsem velice vděčná, že se zabýváme otázkou směřování jednotného trhu. Souhlasím s paní Gebhardt, že jednotný trh nemůže být cílem sám o sobě, je to pouze nástroj, jak vybudovat silné ekonomiky a jak vytvořit eh, bohatou eh, společnost, jak vytvořit dobré podmínky. Čili interní trh je pro mě eh, nástrojem k vytvoření spravedlivých, vyvážených společností. Bez pochyby jednotný trh byl a stále je hlavním hnacím motorem Evropské unie a evropské integrace, ale myslím si, že se nám ještě nepodařilo vytvořit skutečně holistický přístup, kdy integrujeme sociální dimenzi, dimenzi životního prostředí a tak dále. Čili jsem velice vděčná za tuto zprávu, protože poukazuje na některé tyto problémy, které stále přetrvávají. Nemáme problém pouze s byrokrací, s zaváděním legislativy, ale máme také problém s dumpingem, s pracovními podmínkami, lidé neplatí daně a musíme řešit tyto problémy, protože jinak nám vznikne spirála, kdy eh, se naopak budeme vzdalovat ideálům a lidé nikdy nebudou Evropskou unii skutečně chtít. Čili potřebujeme další integraci v oblasti trhu, musíme mít úspěšný trh v budoucnosti, musíme naplňovat očekávání spotřebitelů, to myslím jasně řekl pan Grech, v oblasti cen, transparentnosti, musíme mít také vysokou míru práv, která budeme uplatňovat a také souhlasím s tím seznamem těch jednotlivých frustrací, jak jste se zmínil, ale také bychom měli udělat seznam toho, co funguje dobře, protože je také dobré najít, kde máme určité rezervy, kde si vedeme dobře, čili to bychom mohli jenom dodat k tomu seznamu. Druhá podmínka je ukončit nezdravou konkurenci. A tady je celá řada opatření, na které se musíme podívat například eh, směrnici o vysílání pracovníků, na oblast daní, měli bychom mít možná minimální daně v případě podniků, měli bychom neustále zvyšovat také nároky, které se týkají životního prostředí, klimatických změn. Další věc možná kontroverzní, ale je to také zmíněno v některých eh, odstacích, myslím si 26, 50, 52. Já bych eh, ještě možná více zdůraznila tyto otázky. A na závěr tato diskuse odkazuje k ještě další, možná důležitější diskusi. Je to určitá vágnost jednotlivých kompetencí. Čili máme celou řadu kompetencí, nicméně nejsme schopni postoupit dál i v té oblasti životního prostředí, čili ta určitá vágnost, to, to že jsme nepostoupila, jasně nerozdělili kompetence, to je věc, která vyplývá ze smlouvy. Pochopitelně měli bychom postupovat v duchu smlouvy, ale musíme se bavit o kompetencích v budoucnosti. Pro budoucí, i když se obávám to doslova říct, ale pro budoucí smlouvu. Děkuji. Uh, Děkuji mnohokrát. Ještě máme slovo pro paní Vrapty a potom předám slovo panu profesorovi, prosím. Provedre, eh, θα μιλήσω για αυτή την έκθεση με τα λόγια που μου μιλούν. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se ráda vyjádřila ke zprávě a ráda bych zmínila to, co slyším od svých voličů v Řecku. Tak jedná se například o velmi důležitou otázku, která se týká současnosti, ale i budoucnosti Evropské unie. Louisho zpráva je opravdu skvělá a děkuji mu za ní. Od svých řeckých voličů slyším, že vnitřní trh se chová jako těžko srozumitelná dáma, že má ošklivý obličej, tvrdé a nepružné tělo, že se chová jako dáma, která je velmi vzdálená od starostí běžných občanů. Myslím si, že vnitřní trh by se měl tím pádem změnit. Když se mě občané ptají, ve kterém výboru pracuji a já řeknu ve výboru pro vnitřní trh, často na to občané odpovídají. Hmm, no jo, dobře. A různě vrtí hlavou, tváří se rozpačitě. A já bych zkrátka takové reakce už nechtěla zažívat. Myslím, že zpráva, o které dnes hovoříme, nám nabízí mnohé šance. Opravdu bych si přála, aby se z vnitřního trhu stala elegantní a krásná dáma aby vyzařovala určité kouzlo a aby měla i skvělé tělo. A když hovořím o tom vyzařování toho kouzla a o těle, Určitě rozumíte, že tím myslím tu sociální stránku i tu ekonomickou stránku. Ekonomická a sociální stránka je pro vnitřní trh velmi důležitá. O tom jsme už hovořili a souhlasím s tím, co říkala Evelyn a ostatní. Vnitřní trh přeci neexistuje pouze teoreticky. Jedná se o trh, který má sloužit všem občanům Evropské unie. Má sloužit i těm, kteří jsou obzvláště slabí, nejenom těm silným a mocným. Nyní chci zmínit jeden bod, který se ve zprávě objevuje spotřebitelé a občané. Myslím si, že aby se vnitřní trh vyvíjel dále, potřebuje podporu občanů a spotřebitelů. Proto musíme zohlednit práva spotřebitelů proto, aby se spotřebitelé mohli s vnitřním trhem identifikovat, aby vnitřní trh hrál svou roli, kterou hrát musí. A to jak e, uvnitř členských států, tak uvnitř srdcí občanů. Možná, že to sní poněkud poeticky, romanticky, ale je to tak. My totiž potřebujeme občany Evropské unie. Potřebujeme, aby se zapojili, aby vnitřní trh podpořili. Osvícený spotřebitel bude totiž potom schopen užívat svých práv, vymáhat svá práva a využívat služeb vnitřního trhu. Rovněž také přispěje k tomu, aby se bojovalo proti špatným praktikám. Eh, takže na jedné straně je to možná eh, špatně pochopitelné, to, co chtějí občané, ale na druhé straně je to velmi jednoduché. Já bych si přála, aby občané vnitřnímu trhu porozuměli. Jedná se totiž o velmi o velkou oblast a někdy je obtížné nějak získat dojem, že to všechno máme pod kontrolou, ale um, myslím, že ta představa, ta myšlenka je dobrá. Občanům můžeme také položit některé otázky, dvě, tři otázky, aby jsme dostali konkrétní příklady, co potřebují. Jeden obyvatel například hovořil o tom, že za bankovní transakci musí zaplatit pětieurový poplatek. To je jenom malý příklad. Tady by se dala odstartovat jen nějaká velká kampaň. Nebo například bychom mohli zavést kampaň, abychom vysvětlili občanům, že vnitřní trh hájí jejich zájmy. A právě proto se občané ve vnitřním trhu musí také angažovat. Na závěr bych chtěla vyjádřit svůj optimistický postoj. Ta zpráva je velmi důležitá a ráda bych Louis mu poděkovala protože je i skvělá. Abych se nemusela hlásit o slovo ještě později, položím otázku profesoru Montimu už nyní. Děkuji mu za to, že přišel a Děkuji mu také za jeho přednášku ve Štrasburku ze 14. září. Ptám se tedy, jaká opatření budete navrhovat pro to, abyste eh, vnitřní trh udělal atraktivnějším pro občany a jak budete schopen občany přesvědčit o tom, že ekonomická i sociální tvář Eh, vnitřního trhu nestojí v protikladu, ale že to je jedna tvář. Děkuji mnohokrát. Skutečně mě zaujala vaše vize jednotného trhu, aspoň tak, jak mi to bylo přeloženo, o elegantní dámě, která má štědré srdce a má silného ducha. Já si myslím, že všechny dámy v tomto výboru zcela jistě podlehly této krásné představě a můžeme je popsat úplně stejným způsobem. Takže to je možná zajímavý úvod pro našeho zvláštního hosta, pana profesora Montyho. Zda souhlasí s tímto zajímavým popisem vnitřního trhu. <coughs> Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za pozvání, že jste mi poskytl tento nejlepší čas, kdy je vysílán eh, vysíláme zasedání vašeho výboru přes internet. Děkuji také, že jste mě vyzval k této poznámce. Já bych se k tomu sám vrátil, kdybyste to neuvedl. Ano, skutečně je to popis, který je velice na místě. Paní Rabkej velice dobře popsala vzhled jednotného trhu. Zcela jistě ne, elegantní, ale i důrazné zastoupení v tomto výboru. Rád bych také vyslovil své ocenění i obdiv eh, vůči zprávě pana Greka. V první řadě, a to se týká i vás, pane předsedo, v podstatě výbor IMCO se rozhodl, že připraví zprávu z vlastního, z vlastního podnětu, která se bude zabývat vnitřním trhem. Je důležité, že jste se takto rozhodli, má to velký politický dopad a já váš krok velice vítám. Za druhé, pochopitelně pro kvalitu této zprávy, která byla již oceněna, jednotlivými zástupci Evropského parlamentu, vede k mému třetímu bodu. Tato zpráva je skutečně skvělý příspěvek k mé vlastní práci, čili já velice oceňuji tu určitou interakci s panem Grechem. Vzpomínám si na naši konverzaci ve Štrasburku, kde jste právě začínal pracovat na své zprávě a mohu vám říci, že obsah, ale také filozofický, politický přístup k vaší zprávě bude nesmírně ku pomoci mé vlastní práci. Já také čerpám z našich předešlých setkání. Je to pro mě zdroj inspirace a doufám, že má vlastní zpráva bude užitečná i pro vaše další rozhodování. Rád bych učinil několik poznámek po té, co jsem si vyslechl prezentaci zprávy pana Greka, po té, co jsem si ji sám přečetl. Nechci vás zklamat, pane předsedo, nechci zklamat ani naše posluchače. Chtěl bych nejdříve aktualizovat eh, svoji vlastní zprávu. Chtěl bych vás informovat o poslední vývoji. Podle mého názoru Grekova zpráva je přínosná v tom, že požaduje holistický přístup k jednotnému trhu, což je nové v dokumentech parlamentu, ale obecně i v dokumentech eh, Evropské unie. I když v jazyce vaší zprávy měníte ten význam interní a jednotný, já si myslím, že jednotný trh možná je lepším vyjádřením samotné koncepce. A to ze tří důvodů. Dva jsem zmínil již na našem setkání. V prosinci, když hovoříme s běžnými občany, konkrétních členských státech, když hovoříme o interním vnitřním trhu, tak eh, pochopíme, že hovoříme o vnitřním trhu toho daného členského státu. A další věc, to zrazila paní Stillerová, vnitřní trh může znamenat určitou uzavřenost, pokud o tom hovoříme eh, mimo kontext Evropské unie protože víme, že celá řada našich občanů i podniků je do skeptických, co se týče jednotného trhu, protože nemaj, mají pocit, že není dostatečně uzavřený a používají tedy jazyk, který je používán především mimo Evropskou unii, kdy vzniká určitý dojem, že to je právě určitá uzavřenost trhu a nemělo by tomu tak být. Další věc, třetí věc je určitá výzva to adjektivum jednotný trh v případě jednotného trhu je skutečně komunikační i politická výzva. Pan Greg, pan předseda i ostatní zdůraznili velký problém právě s tímto zvířetem, to znamená s tímto jednotným trhem, protože to není cíl sám o sobě, je to skutečně nástroj, s tím naprosto souhlasím. A je to neuvěřitelně diverzifikovaná eh, penzum nejrůznějších věcí, které jsou velice rozličné. Čili když jsem působil jako komisař pro interní trh, tak eh, jsem si uvědomil, že to je velice heterogenní portfolium, které se musí řešit v rámci Evropské komise, což je dobré, protože to znamená, že je to koncepce, která proniká do všech dalších oblastí, ale je velice obtížné Eh, zajistit určitou koherentnost, určitou soudržnost a právě ten holistický přístup. A podle mého názoru Grekova zpráva velice dobře prosazuje tento aspekt. Také souhlasím s panem předsedou, že pokud bychom měli mít určité konkrétní kroky, tak bychom neměli mít pouze čistě legislativní program, který se bude zabývat eh, jednotným trhem, ale měli bychom mít, mít akt o jednotném trhu, to znamená akt i určitou aktivitu na tomto trhu. Čili nemělo by se to týkat jenom legislativy, ale i ostatních konkrétních kroků. Jaké prvky má holistický přístup k jednotnému trhu? které se dostatečně nerozvíjejí v té Grekově zprávě. Já jsem se pokusil tu zprávu číst eh, tímto kritickým okem a eh, faktem je, že podle mého názoru jste eh, některé body dostatečně nerozvinul, ale to je možná v souvislosti s vymezením kompetencí výboru IMCO, ale to potrhuje právě je skutečnost, že Evropská komise musí vyvinout velké úsilí, aby skoher, koherentně propojila aktivity těch 14 DG, které souvisejí s jednotným trhem a také s parlamentem, který si uvědomuje, že je skutečně potřeba holistického přístupu k parlamentní práci, protože, jak správně zdůrazňujete, otázka vymáhání je důležitá. A to zdůrazňujete v souvislosti s vymáháním směrnice a nařízení souvisejících s jednotným trhem, ale pak je tady stejně důležitý aspekt eh, vymáhání eh, prostředí pro hospodářskou soutěž eh, a pravidla státní pomoci a to méně zdůrazňujete, protože toto je spíše věcí výbor pro hospodářské záležitosti, stejně tak jako průmyslový rozměr, sociální rozměr a rozměr externí, zahraničně politický, který se stává stále stále důležitějším. To jsou rozměry, které, aspoň jak jsem to pochopil, z, hlediska vymezení pravomocí vašeho výboru tam nespadají, ale pokud bych byl vámi, tak bych neváhal a klidně bych se vydal i do těchto oblastí a zdůraznil bych je, protože mají klíčový význam, pokud chceme um, aplikovat skutečně holistický přístup. A v souvislosti s průmyslovým a e, externím rozměrem si dovolím malou poznámku, malý postřeh. E, naprosto souhlasím s orientací na spotřebitele, čili občana v Grekově zprávě a souhlasím i s těmi, kteří zde uvedli, že je potřeba obnovit e, důvěru spotřebitelů a získat důvěru občanů to jsme zatím neviděli tak úplně že by byl jednotný trh aplikován také na neekonomická práva, práva občanů EU a také na malé a střední podniky. Ale domnívám se, že stále více jsme se setkávali s tím i mezi podniky a velkými podniky, že se objevoval takový eh, pochybovačný přístup, skeptický přístup, už nebylo takové nadšení vůči jednotnému trhu, jak to bylo dříve. A to souvisí právě s dimenzí průmyslovou a externí, protože eh, řada hm, ředitelů velkých firm v Evropě vám řekne, eh, že jsou i nadále přesvědčeni, že jednotný trh je velkým a důležitým projektem, ale jak je možné smířit vnitřní trh a politiku hospodářské soutěže a politiku eh, státní pomoci, pokud chceme eh, skutečně vést v Evropě. Eh, externí demenze by možná mohla být pro Evropu jedinou možností, kde je možné vymáhání pravidel pro státní pomoc, zatímco ve zbytku zpěta nic takového neexistuje. Já se tedy domnívám, že tady bude možné, možná nutná určitá marginální změna politiky, ale také určité osvětové úsilí eh, vedoucí k vysvětlení, že eh, není nemožné eh, vytvářet tyto favority Evropy i při dodržení pravidel pro státní pomoc a dalších a že Evropa by měla vystupňovat své úsilí vedoucí Eh, k uplatňování principů vztahů s vládou, se společnostmi na multilaterálních fórech. Eh, příští rok bude Francie předsedat G20 a to samo o sobě nám dodává velkou příležitost, eh, aby se právě tyto záležitosti dostaly na pořad jednání G20. Týká se to také finančních vztahů, a to nejenom v Evropě disciplíny v této oblasti. A jenom ještě pár minut si dovolím stručné eh, schnutí eh, k mé zprávě. Eh, termín pro předání předsedovi Barozovi je na konci dubna, takže to se téměř podaří. A, a pár záležitostí asi pochopíte, že v této chvíli nemohu zabíhat do podrobností eh, a předjímat, jaká doporučení z toho vzniknou. Těch doporučení bude několik a musím říci, že členové výboru IMCO by neměli být překvapeni, eh, až se ta zpráva objeví, protože uvidíte velké intelektuální sympatie a synergie. To jsou věci, z kterých já získávám hodně a jsem se inspiroval hodně na zasedání IMCO 14. Eh, prosince a eh, jsem přesvědčen, eh, že i dnešní rozprava se odrazí ve zprávě. Od našeho setkání jsem se účastnil rozsáhlých konzultací, jak mě požádal předseda Barozo za prvé v Evropském parlamentu, a to nejenom konzultace s výborem IMCO, což je moje, eh, můj klíčový kontaktní bod, ale také s krizovým výborem, eh, s výborem hospodářským a měnovým eh, u příležitosti jejich dialogu s vnitrostátními parlamenty a také jsem se účastnil dialogu s pěti politickými frakcemi EPP, SD, ALDE, Zelení, ECR a v následujících dnech z vlastního podnětu mě čeká tedy také jednání eh, z GUE. Diskutoval jsem o politickém přístupu k jednotnému trhu s předsedou parlamentu Buskem a pokud jde o radu, měl jsem eh, dvě eh, jednání s předsedou Barotem a také jsem se podílel jednání Rady ECOFIN a Rady pro hospodářskou soutěž. A v tomto kontextu mohu říci asi tolik, že proběhla nejenom eh, diskuse na těchto fórech, ale také bilaterální jednání, zvláště s ministry eh, Rady ECOFIN a Rady pro hospodářskou soutěž a také proběhla řada konzultací se zainteresovanými subjekty nejrůznějšího typu a věcně bych rád doplnil, že od té doby, co jsme se v prosinci setkali, se ve veřejné debatě objevily dvě důležité e, záležitosti, které zvyšují význam a dodávají nový rozměr jednotnému trhu. Jednak paní Rafty Eh, jak říká, je to řecká krize. Ta se dotýká veřejných financí, týká se eurozóny a je to důkaz a ilustrace hlubšího, širšího problému. A tím je absence dostatečně eh, vážného přístupu k jednotnému trhu. Stále více si uvědomujeme, že Řecko má problém s konkurenceschopností, který nakonec podkopal i jejich veřejné finance. A pokud se podíváme například eh, na ukazatele vnitřního trhu scoreboard a další ukazatele, ukazuje se, že Řecko je zemí, která si nevede dobře z hlediska eh, zakomponování jednotného trhu do vlastní ekonomiky, například zadávání veřejných zakázek a další oblasti. A proto si musíme uvědomit, že hospodářská integrace, kterou vnitřní trh poskytuje, by se měla stát součástí hospodářské krajiny. A e, tak tomu není v Řecku, je tam systém ještě nejrůznějších. Ren nedostatečné konkurence, nedostatečné hospodářské soutěže a to opět snižuje konkurenceschopnost Řecka. A ještě další věc, která byla důležitá, týká se to ekonomické zprávy a dobrého řízení. To jsou další věci, které souvisejí s tou dramatickou krizí. A pokud si uvědomíme, že Dokonce i krize a obtíže, které se projevují měnově nebo ve veřejných financích, eh, a pokud tedy souvisejí s nedostatečným přijetím otevřeného trhu a konkurence, pak z toho jasně vyplyne a v tomto smyslu eh, vím, že předseda Bar uvažuje podobně, tomto smyslu je toto důležité téma pro hospodářské řízení a vládnutí. Toto by se mělo stát také tématem pro jednotný trh a z definice samotné vypadá, vyplývá, že eh, v radě 27 by se toto mělo vztahovat skutečně na celou EU, nikoli jenom na eurozónu, protože to je příklad, který ukazuje, že zvláště v eurozóně by měla být plně přijat ta pravidla jednotného trhu, aby bylo možné také získat přínos z jednotného trhu. Tolik tedy několik připomínek. A to jsou tedy připomínky, které se odrazí také v mém přístupu. To jsou záležitosti, kde se s tímto výborem shodneme a e, od té doby, co jsme se naposledy sešli, bych také chtěl zdůraznit význam e, jednotného trhu, jakožto tématu pro nás, které zvýraznilo ústřední úlohu právě tohoto tématu, nestalo se marginalizovaným. Právě naopak a na závěr bych rád řekl, že bychom měli být vděční a já vděčný jsem, e, vděčný jsem panu Grekovi za zmíněnou zprávu která je současně konkrétní z hlediska jednotlivých komponentů, ale e, zároveň nabízí právě tento holistický přístup a je jeho motorem. Děkuji. Well, like e, Děkuji profesoru Montimu za charakteristicky e, důkladnou a protnikovou analýzu eh, a velice se těšíme na vaší zprávu a vím, že se můžeme těšit na konkrétní doporučení. Vy jste v tomto smyslu eh, poněkud stýchaví, ale jsme přes eh, většin, že se to tam projeví v tom textu a co se týče záležitostí, ke kterým bychom se měli vyjádřit, ještě než je opětovně zahájím rozpravu, já si dovedu představit, že eh, budete předkládat výsledky své zprávy na červnovém summitu. Ehm, eh, tak jak to předpokládá Fan Rompuy. A pak proběhne, také proběhne na konci května Rada pro hospodářskou soutěž. A to je velice důležité, a myslím si, že bychom měli kolegům dát dostatek času eh, a důležité také je, abychom o tom hlasovali příliš pozdě na to, aby se to ve zmíněných diskusích dalo vzít v úvahu. Nevím, jaká jsou vaše očekávání, eh, váš harmonogram prezentací, ale v každém případě bychom chtěli s tím skoordinovat ten náš vstup eh, tak, abychom mohli postupovat společně. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já myslím, že je v obecném zájmu, abychom eh, zajištili tuto koordinaci harmonogramů. A pokud jde o mě, tak použití mého produktu bude víceméně v rukou předsedy Evropské komise. Eh, a na konci Eh, dubna mu předložím zprávu a on se pak rozhodne věcně i procedurálně, jak dále postupovat. Možná eh, jste také zaznamenali v pracovním harmonogramu komise, který byl nedávno přijat, eh, že se tam objevuje zmínka o tom, a nevím přesně, jak je to formulováno, o iniciativě komise která je plánována na květen a která by měla reagovat na moji zprávu a být takovou následnou prací po té mé zprávě. A dovedu si představit, ale samozřejmě je to a mělo by to být v rukou předsedy Baroza, ale dovedu si představit, že Některé z těch záležitostí se projednají na červnovém summitu. Předseda eh, Evropské rady vyjádřil velký zájem o toto téma. A jak jste zmínil Radu pro hospodářskou soutěž, eh, když jsem se účastnil výměny názoru s ministry 1. března, španělské předsednictví Rady pro hospodářskou soutěž eh, mě přijalo eh, a eh, pozvalo mě tedy na zasedání Rady pro schopnosti na eh, konci května. Je mi líto, že nemohu dát žádné konkrétnější zprávy, ale v současné době se podílím spíše na vytváření, nikoli na marketingu té zprávy. Děkuji mnohokrát, říká předseda. Vážení kolegové, obnovme tedy rozpravu paní Brompton z komise, já jsem ji tady představil, ale možná bychom mohli eh, dokončit první kolečko vystoupení našich kolegů. Zbývá nám hodina a půl. Hm, řeknu, kdo je na mém seznamu. Profesor Coria de Campos, pan Trantofilidis, pan Kreutzmann, paní Thun a pak druhé kolo, vystoupení paní Rapty a paní Gefard. Eh, paní Karancevirus, eh, dám vám, ještě pana Rošfor. Eh, to bude druhé kolo. A zahajme tedy, dám slovo profesor Kurierovi do Kamposovi. Dobrý den, prezident. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, samozřejmě se obracím na zpravodaje, ale samozřejmě chci udělat i několik poznámek k tomu, co řekl pan profesor Mario Monti. Mám opravdu velkou radost, že k nám zavítal a děkuji mu za to. Zpráva Luje Greka je opravdu důležitá. Jedná se o zprávu, eh, ve které se vlastně opravdu všichni zhodneme přistoupil k tomu problému ze správné strany. Popsal spotřebitele jako někoho, kdo stojí v centru našeho zájmu. Jistě, že si všichni přejeme, abychom hovořili i o mezinárodním obchodu, o konkurenceschopnosti, o finančních službách. Všichni bychom ve zprávě rádi viděli i odkaz na tyto tři aspekty. Ale dobře, není to úplně jednoduché protože jinak bychom potřebovali tolik prostoru, kolik není možno v rámci jedné zprávy získat. A to je také důvod, proč bychom si neměli přát zařadit do zprávy všechna naše přání a naše žádosti. Nechceme z toho dělat takový ten vánoční stromek. Myslím, že je zcela evidentní, že vnitřní trh je centrálním nástrojem Evropské unie. Je důležitý pro rozvoj všech jednotlivých občanů, ale i pro rozvoj společenství jako takového. Eh, vnitřní trh není samoučelný. A v protikladu k tomu, co už řekli kolegové, eh, ta zpráva je více než dobrý základ pro další práci. Ne, máme před sebou zprávu, která by mohla být dokonce rozhodujícím dokumentem. A to nejenom kvůli svému obsahu, ale i kvůli té časové paralele se zprávou pana profesora Maria Montyho. Pan zpravodaj poukazuje na velmi důležitý kritický bod – a sice nacházíme se ve slepé uličce. E, tuto slepou uličku pozorujeme v řadě členských států. Ano, a s tím souhlasím. Členské státy nedbají vnitřního trhu dostatečně. Ještě si ho dostatečně neosvojili, ten jednotný vnitřní trh. A možná, že bychom měli několik vteřin anebo minut tomuto tématu věnovat, Členské státy občas mají pocit, že Brusel podniká invazi do členských států, že teď všechno musí být zařazeno do jednotného trhu, služby, i když eh, ve vnitřním trhu máme potíže. Eh, ty se týkají například sociálních služeb, služeb ve zdravotnictví a tak dále. Pokud ale budeme postupovat krůček za krůčkem, pomalu, ale bezpečně, pokud tyto služby zařadíme postupně, a sice nejdříve ty, ve kterých nejsou ty potíže, tak se této situaci vlastně nemusíme ocitnout. Myslím tím v situaci, kdy členské státy nejsou nadšeny myšlenkou vnitřního trhu. A proto bych rád vyslovil doporučení, abychom postupovali pomalu, krok za krokem. To je, myslím si, velmi důležité. Všichni totiž souhlasíme s Máriem Montym. Řekl totiž, že trh je něco mnohovrstevného a zahrnuje řadu rozdílných věcí. Těmi se vnitřní trh řídí a proto bychom měli jasně rozhodnout, v čem postupovat rychleji a v čem pomaleji. Jinak dojde ke zklamání, tak jak je tomu již dnes. Když se podíváme na seznam zemí, uvidíme, které země mají větší či menší úspěchy při uplatňování směrnice a které země mají potíže při elektronickém styku. A myslím, že toto je také oblast, kde bude fungovat teorie malých krůčků. Hovořili jsme o elektronickém obchodu a pořádali jsme taky workshop se ehm, zástupci podniků. A co jsme zjistili? I přesto, že existují různé sazby daně z přidané hodnoty, různá hnutí odporu v, jedny, v jednotlivých státech, rozdílná eh, pravidla v různých členských státech týkající se navracení daní, i přesto, že občané nedůvěřují platebním systémům, i přes tyto všechny překážky elektronický obchod pokračuje. A sice krůček za krůčkem, postupně. Ano, týká se 10-20%. Všechno krůček za krůčkem. Ale to je jen jeden malý příklad. Zkrátka je potřeba odstranit překážky, které omezují platební styk. A potom se nám podaří vše úspěšně uzavřít. A na závěr bych se rád obrátil na Melkoma Hábra. Jsem opravdu nadšen, jsem nadšen tím, že on je tak nadšen. Je nadšen novým oživením vnitřního trhu a celou tou myšlenkou. Eh, Louis Gregg nám navrhuje čtyři kroky. Eh, myslím, že to je celý eh, velmi legislativní postup, ale ano, my jsme legislativním orgánem. Legislativa to je náš zbraň, náš nástroj. Mm, já nevím, možná tady v Evropské unii nemáme eh, nejlepší nebo nejdelší zkušenosti, ale jak to navrhuje Melkom, možná, že by jednotný trh byl tím nejlepším řešením. Celkově si myslím, že musíme spojit různé aspekty Single Market Act a to, co navrhuje Louis Gregg. Myslím, že ty věci můžeme sjednotit, spojit to vše proto, abychom vnitřní trh oživili. No. Uh, Děkuji mnohokrát. Ano, dělám takovou analogii s aktem pro malé podniky, které také obsahovaly legislativní i nelegislativní prvky, čili bude to součástí diskuse, která bude probíhat, až podáme pozměňovací návrhy k Rechově zprávě. Pan Fridis, paní Kreutzmann, paní Kratce, to bude první kolo, a potom druhé kolo paní Gepard, Radskej a pan Rošfor. A pak asi požádáme pana Grecha, aby ukončil celou naši diskusi. Čili ještě kolegyně, zda se bude chtít připojit do diskuse. Yes, thank you, chair. I for the... Děkuji. Požádal jsem slovo, abych zareagoval na zprávu pana Grecha, ale pokud mám a měl jsem příležitost vyslechnout se také pana profesora Montyho, tak bych na úvod chtěl poděkovat za veškeré poznámky, které učinil, také nejen tedy k zprávě pana Grecha, ale i k jeho vlastní zprávě. Budeme mít schůzku, má politická skupina již odeslala dopis, někteří z vás jste byli seznámeni s naším stanoviskem a těšíme se na bilaterální schůzku, kterou budeme spolu mít. Chtěl bych zdůraznit poznámku, kterou uvedl, že velice vítá filozofické uvažování, které se zohledňuje v Grechově zprávě, protože když se podíváme na jednotný trh a jeho oživení, tak jsme rádi, že uplatňujeme takový nový přístup a pan Grech to zakomponoval do své zprávy. Chtěl bych zúraznit, že levicoví politici byli velice skeptičtí, co se týče vnitřního trhu jako takového, takže jsme velice rádi, že tady vzniká nová vize, nové politické uvažování, jak oživit vnitřní trh. Pochopitelně chtěl bych také zdůraznit skutečnost, že jsem velice potěšen, že Greková zpráva se nachází v centru této nové vize. Jsou tam především zdůraznění spotřebitelé, malé, střední podniky, občané jako takový. Takže je důležité, že pan Grech se neomezil pouze na zájmy podniků, finančníků, ale hovoří o ochraně spotřebitelů, o právech občanů. Na závěr bych chtěl říci, že nás nesmírně potěšuje, že toto politické uvažování zdůrazňuje sociální dimenzi vnitřního trhu. To je důležitý základ a občané, spotřebitelé sehrávají nesmírně důležitou úlohu. Chtěl bych poděkovat jak panu profesoru Montimu, tak panu Brechovi za jejich přístup. Děkuji. And uh, now Mrs. Thun. Nyní paní Thun. Um, děkuji bardzo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám, pane předsedo Eh, už se to objevilo v mnoha příspěvcích a sice eh, vnitřní jednotný trh je ohromně důležitý. Důležitá je také Evropa, ale neustále znovu slyšíme, že se to nedostává k občanům. Někdo přede mnou už řekl, že musíme Evropu nechat proniknout do, vnit, do srdcí občanů. Musíme dát Evropě nějakou tvář. A já, když se podívám například na Německo, 99 poslanců, 80 milionů občanů, je to velmi těžké dostat k ním tu Evropu. Ale mnoho kolegů udělalo návrh, kterému se chci ještě jednou věnovat a chci ho zdůraznit. Musí se nám podařit abychom vyzdvihli přednosti vnitřního trhu a informovat o nich občany. Musí se nám podařit to nějak zvládnout aby se zkrátka občané v regionech dozvěděli o vnitřním trhu. Máme velké nadregionální eh, noviny, které jsou zastoupeny zde v Bruselu, ale neustále vidíme, že ty regionální noviny, které občané čtou nejvíce, o Evropě podávají zprávy jen málo anebo velmi negativně. Ale přece novými médii, jako je například internet, by se nám mělo podařit přiblížit tady ty zprávy, to zpravodajství občanům. Myslím, že je to důležité. Vezměme si například poplatky za roaming, to bylo velmi pozitivně přijato občany. A Stejně tak jsme jednali o výběru hotovosti a jednotných poplatcích. To je velmi atraktivní téma. V současné době v Německu diskutujeme o tom, že peněžní instituce budou eh, muset omezit tyto poplatky za výběr na 5 eur. A když o tom mluvíme v regionech, lokálně, tak eh, banky hovoří o tom, že mají náklady s tím, že když lidé vybírají v rámci jedné banky nebo v jiných bankách. A hovoří o tom, že mají síť po celém Německu. Já teď nechci zmiňovat všechny ty německé banky nebo i ty ostatní banky a vůbec se nehovoří o tom, že by některé ty zahraniční banky měly převzít ty náklady. To jsou tedy otázky, to jsou tedy otázky, které musíme prodiskutovat, ale samozřejmě nemá smysl tím zatěžovat evropské občany. Pokud tedy v Německu budeme mít za každý výběr pětieurový poplatek, muselo by to platit po celé Evropě, protože to vypočítání poplatku mezi jednotlivými bankami, to je čistě technická věc. A jakmile se tedy pokryjí ty náklady, nemá absolutně smysl eh, zatěžovat evropského občana mimo jeho vlastní zemi. Na tomto příkladu chci ukázat, že můžeme, jsme schopni dát eh, obličej nebo tvář Evropě tím, že občanovi ukážeme, jakou přednost má ten vnitřní trh. A co se týče těch podniků, ty už eh, ty přednosti Eh, eurozóny znají. Na závěr chci udělat jednu poznámku. Byl jsem nedávno eh, v Berlíně na eh, pobočce Solvitu a neustále se tam hovořilo a stěžovalo se tam o tom, že tady ta pobočka je u občanů velmi málo známá a že to je také samozřejmě problém eh, dlouhých lhůt zpracování. Takže problém je takový, že eh, tato pobočka Solvitu má málo pracovníků, je málo známá a studie nám také ukázala, že mají kr- velmi krátké lhuty na to, aby odpověděli občanům, tedy ty nejkratší odpovídají velmi rychle. Znamená to tedy, že v budoucnu budeme mít od občanů více Eh, stížnosti od občanů. Musíme tady tady eh, tu pobočku posílit, poslat tam více zaměstnanců. Tak to je například další bod, kde občané, podniky sami vidí, jaké přednosti evropský vnitřní trh má. Na závěr chci ještě říct, že se nám musí podařit dát Evropě tu tvář. Toto ale nemohou dělat pouze Eh, poslanci lentu. To se nám musí podařit lepším marketingem. Myslím si, že díky moderním novým médiům se nám může podařit dostat ty informace do těch lokálních novin. Představte si třeba, když bychom jednou měsíčně, jednou za 14 dní četli v novinách, co nám Evropa přináší, jaké přednosti má. Všichni víte, že lokální eh, tisk se neinformuje u agentur, to by je stálo příliš mnoho peněz, ale když zařadíme nějaký marketingový tah, že budeme informovat o tom, jaké přednosti Evropa přináší, myslím, že by to bylo dobré. Tyto regionální noviny jsou mnohem víc čteny než ty velké, takže to by přineslo mnohem víc předností. Děkuji. Uh, thank you, Mr. Kurtzman. Uh, Mrs. Thun, no. Děkuji a nyní má slovo paní Thun. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem ráda, že díky Grekově zprávě máme tak zajímavou diskusi. Také je to díky panu profesoru Montimu. Doufám, že to bude téma, které se bude dál objevovat. E, v té debatě o frustracích obyvatelí europejských. Protože Když jsme se zmínili několikrát o té frustraci našich eh, evropských občanů, tak je to skutečně smutné. Zdá se, že jednotný trh eh, byl zatím tím největším úspěchem v rámci Evropské unie. Je to ohromný úspěch a neustále slyším, že jsou občané naopak frustrováni fungováním jednotného trhu. Já si myslím, že jsou částečně frustrováni fungováním jednotného trhu a to ze dvou důvodů. Ten první důvod je takový, že mají nedostatek informací a některé věci můžeme považovat za úspěch, ale řada občanů neví, jak skutečně využít ve svůj prospěch tento trh. Takže jsou nedostatečně informováni, to je jedna věc. A na druhé straně je to otázka transpozice komunitárního práva, že to není naprostý úspěch. Já si tedy říkám, zda skutečně známe naše skutečné svobody v Evropské unii. Oblast zdravotní péče, to tady několikrát zaznělo v dnešní rozpravě. Například pokud pojišťovny vstoupí do tohoto otevřeného trhu, pokud lékaři, sestry, budou poskytovat služby. Otázka zní také, zda budeme vzájemně uznávat diplomy, zda v rámci Evropské unie budou k dispozici léky. To by skutečně přidalo hodnotu a přineslo by to opravdový smysl evropskému trhu. Evropské podniky by nářadně řádně fungovaly. Pokud banky budou poskytovat své služby, pokud budou moci zaplatit pomocí karty Evropské unie, tak to by bylo vynikající, ale jako evropský občan bych měla mít eh, tři karty jednou. Kartou to všechno nezvládnu. To všechno bychom měli splnit. A myslím si, že potom by občané nebyli frustrováni, ale čeká nás dlouhá cesta. Když se podívám na svůj život, na svůj každodenní život tady v Bruselu, tak eh, například vidím rozdíly. Rozdíly eh, v oblasti mobilního telefonu. Když se podíváme na roaming, tak bych chtěla zajistit také určitou konkurenceschopnost v rámci Evropské unie, aby si eh, spolu konkurovali společnosti v rámci Evropské unie. Například v Polsku máme jiné ceny, jiné ceny jsou zde v Belgii, čili musíme hovořit o jednotném trhu, který ale bude otevřený. Například pevná linka v Bruselu nepřijímá nejrůznější zprávy, potom nemohu hovořit s lidmi přes internet. Chci být hrdou Evropankou, ale bohužel často se dostávám do situace, kdy jsem frustrována. Také se bavíme o e-commerce, o elektronickém obchodu. Pokud chceme koupit výrobky ze zahraničí, tak obdržíme informaci, že například tento výrobek není k dispozici v mém regionu. Čili tady vznikají určité diskriminace. Například eh, cena letenky je odlišná také od místa, kde ji kupujete. Pokud chcete letět například z Londýna, tak si musíte koupit letenku v Londýně nebo ve Velké Británii pomocí kreditní karty, která byla vydána v Británii, v té dané zemi. Ale ten, tato letenka nemůže být koupena ze zahraničí, pokud používáte jinou kreditní kartu. Máme stovky podobných případů a proto říkám, že tato cesta je velice zdlouhavá. Věřím, že musíme úzce spolupracovat s národními parlamenty, musíme se podívat na to, jakým způsobem je implementováno komunitární právo, musíme vytvořit správnou atmosféru na jednotném trhu, Musíme zaangažovat evropské občany a musíme jim poskytnout informace o tom, jak jednotný trh funguje a jak by měl fungovat. Jednotný trh není hrozbou. Zcela jistě nepředstavuje žádnou hrozbu pro evropské občany, ale je to velká příležitost v Evropské unii. Uh, Děkuji ještě pan Karas, který se k nám připojil, také jeho připojím do prvního kola, pak paní Rafty, paní Geffard a pana Rošvor, kteří se ještě chtějí vyjádřit v tom druhém kole, ale chci vám připomenout čas, eh, protože chci mít čas ještě pro komise a také eh, pro pana Greka. Eh, paní konec, děkuji vám, pane předsedo. Nejprve chci složit poklonu vaší vizi eh, pro spojení politických iniciativ eh, tak, aby trh eh, byl zaměřen na lidi a tedy založen také na tržních zásadách. To je záležitost, s níž mnozí souhlasíme a doufám, že se nám podaří jednat konkrétně a hledat cesty, jak toto sdělit občanům také se mi nesmírně líbilo a lichotilo mi to přirovnání k dámě, ale ta dáma musí být velmi eh, tvrdá, aby se dokázala postavit um, hospodářské soutěži na celosvětové scéně. To je problém Evropy. Evropa musí být konkurenceschopná eh, což znamená kvalitu, inovace a technologie. Také jsem velmi ráda slyšela slova profesora Montyho o holistickém přístupu a podle mého názoru, Luizi, by se do zprávy mělo promítnout také eh, oblast výzkumu vývoje. Vnitřní diskuse, které probíhaly, se týkaly také rozměru mezi růstem na straně jedné a eh, zabezpečením, sociálním zabezpečením na straně druhé. Uvědomme si, že právě malé a střední podniky jsou páteří jednotného trhu, je to světlo na konci tunelu a právě malé a střední firmy přinesou zaměstnanost do Evropy zpět. Musíme financovat sociální politiky. Ono je pěkné naslouchat sociálnímu rozměru Evropy, ale kdo bude financovat sociální zabezpečení? Nemůžeme pokračovat v ideologické konfrontaci mezi růstem a zabezpečením blahem musíme také se spíše otvírat, neuzavírat se, eh, rušit, demok- eh, rušit byrokracii, eh, řešit problémy malých a středních podniků formou zákonných úprav. A také bylo velice zajímavé naslouchat, jak lze za pojit tyto aspekty do konkrétních plánů, například Řecko, které v mnoha případech neimplementovalo legislativu, která se týkala jednotného trhu. A myslím si, že je důležité, abychom vyvíjeli tlak na členské státy, aby byly transparentní, aby informovali o tom, jak implementují existující právní předpisy týkající se jednotného trhu. Můj sen, pokud ne přímo vize, je schopnost sdělit našim občanům, že jednotný trh není pro společnosti, není pro firmy. To je opět ta ideologická propast Eh, která tvrdí, že co je dobré pro firmy, je špatné pro lidi. Cokoliv bude dobré pro společnosti, poškodí jednotlivce. Ne, eh, toto musíme překonat, toto myšlení. Eh, musíme občanům sdělit, že jednotný trh může být výhodný jak pro firmy, tak pro občany. Děkuji vám. Děkuji, nyní pan Karas. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane Monty, je skvělé, že jste k nám zase zavítal. <laughs> Já myslím, že byste tu měl být perla, per, permanentně jako stálý poradce pro komisi a pro vnitřní trh. Ale chci říct si následující. Eh, rád bych poděkoval panu Grekovi za skvělou spolupráci. V současné chvíli bychom neměli směřovat naše požadavky ke spravodaji. Ta zpráva byla totiž zadána do překladu. Měli bychom diskutovat ještě o věcech, které jsou otevřeny z našeho pohledu, měli bychom formulovat pozměňovací návrhy, abychom mohli potom na základě nich dále diskutovat. To je, myslím, ten postup, který je vhodný. V současné chvíli to neleží na zpravodaji, on své návrhy udělal, ale to, co se má odehrát, záleží na nás. Tak nyní k panu Montimu. V současné chvíli mám následující problém. Diskutujeme s vámi naprosto správně o návrzích na posílení vnitřního trhu a o uplatňování Lisabonské smlouvy v rámci vnitřního trhu. Na druhé straně ale hovoříme o Evropské strategii 2020 a někdy vůbec nemám ten pocit, že mezi vaší pracovní skupinou a strategii 2020 v těch diskuzích v radě, v komisi a v parlamentu vzniká nějaká, nějaké spojení, spojitost. Vnitřní trh má ještě velký potenciál a je velmi důležitým nástrojem pro, pro uplatňování strategie Evropa 2020. A pro, ta strategie 2020 pro mě není samoučelná, není cílem, je pouze nástrojem jako konsekvence finanční hospodářské krize a globalizace. A tato konkretizace, přeměna v projekty těch důležitých evropských nástrojů v současné chvíli trochu odpadá. Definujeme řadu plánů, máme řadu přání, ale ten časový harmonogram, ty projekty a ty plány, to je zkrátka všechno ještě příliš slabé. A druhý bod, který chci zmínit, je následující. Musíme dávat velký pozor, abychom u těch všech oblastí, které vnitřní trh má, dbali i na ty ostatní kompetence, které máme, daně, vzdělávání, sociální politika a tak dále. Možná, že to, co považu, to, na čem pracujeme nyní, je nová forma mm, mezivládní spolupráce. Potřebujeme něco jako nové vedení, leadership, komise a rady, ale prosím vás, abyste do svých eh, názorů zapojili i ty kompetence Evropského parlamentu. Tím zajistíme tu koordinaci, protože nesmí dojít k novému přenesení kompetencí na vlády zpětné, protože pak by vlastně vnitřní trh nebyl vnitřním trhem. To je pro mě vlastně to rozhodující. Parlament a občané musí mít společné hodnoty. A to je v podstatě ten problém, který v současné chvíli má. Myslím, že občan je vlastně v mnohem dále než politik. Protože eh, spoustu aktivit vnímá jako vněšování do národních aktivit členských států. Nebyly totiž vytvořeny ty základní legislativní podmínky a jmenujme tedy eh, ty konkrétní vyníky. Myslím, že to je potřeba říci. Děkuji, že jste se věnoval tomuto konkrétnímu tématu. Myslím si, že posílení vnitřního trhu eh, je velmi důležité a vytvoření páté svobody, tedy vzdělávání eh, výzkum, je zásadní pro vytvoření nové strategie 2020 a proto, abychom splnili své úkoly, ke kterým jsme se zavázali před občany, abychom také zajistili Evropě stabilní místo na globálním světě a globálního hráče. Uh, Děkuji vám, pane Karasi. Eh, ještě než přišel, diskutovalo se hodně o nedostatečném zacílení strategie EU 2020, takže toto je v souladu. Budu apelovat na kolegy, aby byli struční, protože chci dát ještě slovo, ten pak máme ještě eh, také eh, další aspekty a pak chci, aby se pan Grek vyjádřil na závěr paní Rapty, paní Gefar a pan Rošfor v druhém kole. Paní Rapty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, čtyři body stručně. Dříve jsem profesoru Montimu dala dvě otázky. Jak chce eh, změnit, eh, napravit dilema mezi trhem a solidaritou? Jakým způsobem chce toto dilema vyvrátit. A dále mám pocit, že jsem poměrně optimistka z hlediska těch odpovědí, které jsem dostala, ale s velkou netrpělivostí očekávám konečnou verzi zprávy. Pochopila jsem to tak, že pan Grech byl v kontaktu s řadou výborů a expertů. Nevím, zda se třeba nemýlím, ale Nevím, zda tam také zaznělo v seznamu kontaktů, že by hovořil také eh, se sociálními partnery, tedy se zástupci výboru a ani se zástupci výboru pro lidská práva. Myslím si, že i tento aspekt si zaslouží zmínku. Tento rozměr je velice důležitý a je také úzce napojen na tvář Evropy, lidskou tvář Evropy. A dále zmínka řecké krize. Já jsem pozorně sledovala jeho slova a pokud mi dovolíte, chci uvést, že řecká krize má evropský rozměr. A chci také doplnit, že včera jsem naslouchala pana, panu Fana Rompujovi s určitým uspokojením, když říkal, že z řecké krize se Evropa poučila a e, bude tedy v první linii, pokud jde o preventivní kroky. Ačkoliv se v Řecku děla řada věcí, komise přehlédla nebo možná důkladně neproskoumala ten vývoj v Řecku. A chci vás tedy ujistit, eh, jednak máme novou vládu, eh, socialistickou vládu, která je eh, v úřadu už několik měsíců, se snaží konsolidovat situaci v zemi a máte pravdu, když říkáte, že to, co bylo dříve pomalou transpozicí komunitární Eh, předpisů do vnitrostátní legislativy až do loňského roku. Já jsem pět let byla eh, poslankyní řeckého parlamentu a musím říci, že řecká socialistická strana v opozici vyzývala mnohokrát řeckou vládu eh, k tomu, aby dohnali spoždění v transpozici a možná to, co říká opozice, se zapomene, jakmile se dostanete do vlády, ale e, tak tomu u nás není a nebude, protože v následujících měsících, e, konkrétně do června například, směrnice e, o povoláních bude transponována. Děkuji. Děkuji za toto ujištění. Paní Geffard. Děkuji. Eh, měla jsem předtím příležitost promluvit ke zprávě pana eh, kolega Greka, kolegy Greka, ale to ještě nehovořil pan Monty, takže proto bych se ráda chopila slova ještě jednou. Je to totiž důležité eh, pro naši diskuzi. Panu Karasovi bych ale ráda řekla, že jsme včera na koordinátorech hovořili o tom, že zpráva kolegy Greta je také náš příspěvek ke strategii 2020, tedy může být a musíme se na něj taky tak dívat, protože jde vlastně o způsob, jak přizpůsobíme vnitřní trh občanům a spotřebitelům. A tím pádem to neodděluji, ale v mých očích je to vlastně součástí celé té diskuse, kterou vedeme a z toho důvodu je to velmi důležitá oblast. Ráda bych zareagovala na několik bodů, které zmínil pan Monty. Eh, naprosto s vámi souhlasím v tom, že hospodářská a finanční krize nám ukázala, eh, že protekcionismus členských států je stále ještě fenoménem, který hraje velkou roli a že se musíme tomuto fenoménu věnovat a že na tom musíme tvrdě pracovat. Není možné, abychom vytvořili Eh, jednotnou oblast eura, ale abychom neměli žádnou eh, hospodářskou, ekonomickou vládu. O tom jste sám hovořil a myslím opravdu, že se tomu musíme věnovat, abychom se dostali ku předu. A v Lisabonské smlouvě proto máme určitá východiska. Myslím, že ve zprávě, kterou odevzdáváte, to také hraje svou roli. Eh, role pana Van Rompoje a paní Eštnové například nejsou žádnými prázdnými pozicemi, ale že opravdu mají svou úlohu v politikách společenství, ve velmi důležitých oblastech společenství. A v rámci té diskuze, která probíhá, co se týče role pana Van Rompoje, eh, nebudu teď nic zakrývat, když řeknu, že on opravdu musí hrát svou roli jakoby vedoucího šéfů vlád. A myslím, že si budeme muset, muset položit i otázku, kterou jste také nadnesl, a sice pojmenování, semantiky. A dávám vám pravdu, ten pojem vnitřní trh zůstává problematickým. Národní vlády si totiž na vnitřní trh, když se mluví o vnitřním trhu, eh, mluv, myslí na vn, svůj vlastní vnitřní trh. My hovoříme o našem celkovém vnitřním trhu a občané potom nevědí, co to tedy bude, kam míříme. A myslím, že eh, je dobré tedy hovořit o společném trhu. Ten pojem toho společného, té společnosti nebo toho společného trhu bude u občanů také lépe pochopit, eh, pochopen lépe než ten vnitřní trh. Myslím, že o tom bychom tedy měli také ještě diskutovat. A ten podnět, že tady v Evropském parlamentu se budeme věnovat tady tomu celostnímu přístupu, eh, že se nad ním budeme muset zamyslet, to je také správná myšlenka, správný nápad. A ráda bych také odpověděla paní Korazové. Myslím si totiž, že zpráva Luje Greka eh, dělá naprosto naprostý opak toho, o čem jste hovořila vy, a sice hovořila jste o idealizaci, ideologizaci. Ukázali jsme, že tomu opravdu tak není. Hospodářská a sociální politika a politika ochrany spotřebitele, všechny tyto politiky je možné sloučit. Jedno je podmíněno druhým. A Můžeme udělat pozitivní kroky pro podniky a pro spotřebitele pouze tehdy, když obojí budeme nahlížet společně a budeme to slučovat. A to je také to, co kolega Greg ve své zprávě dělá. A to je vlastně i to nové na tom přístupu, který eh, zde zastáváme. A profesor Monty o tom hovoří jako o novu v Evropské unii a v přístupu Evropské unie že tedy postupujeme ofenzivním způsobem. Myslím, že pokud se budeme vydávat tímto směrem, najdeme více souhlasu a podpory u občanů, co se týče tedy Evropské unie a i vnitřního trhu a přinese nám to úspěch. Takže to jsem ještě chtěla zdůraznit. Děkuji. Nakonec, pane, pane Rošford, děkuji vám, pane předsedo. Jak už jsem uvedl ve svém úvodním vystoupení, Začal jsem diskutovat eh, o eh, zprávě profesora Greka, pak jsem přešel k profesoru Montimu eh, a teď dělám opak. Teď postupuji obráceně, ale je vidět, že přístupy se vzájemně doplňují a vědou tedy důležité, aby, že se právě zbližují. A Pane profesore Monty, vy jste řekl, že vás zajímá holistický přístup, to bychom si měli vzít k srdci. Holistický přístup to je cesta Eh, jak eh, zaujmout komplexní náhled na věci, všezahrnující náhled a nedělají mi starosti ani eh, fakt, že zpráva profesora Greka by šla nad rámec čistě spotřebitelského úhlu pohledu. Musíme být schopni prokázat, že existuje propojení mezi těmito přístupy a různými protagonisty v této oblasti. A dnes dopoledne si musíme také klást otázku, proč je tak podezíravý přístup, proč je tolik nedůvěry mezi občany vůči eh, jednotnému trhu. Ono se to eh, také týká těch původních členů, starších členů. Eh, hovoří se o zintenzivněné hospodářské soutěži, relokalizaci, to, že se firmy stěhují eh, svou výrobou mimo Evropu, eh, lidé přicházejí o zaměstnání a tak dále. A to všechno si musíme uvědomit, že právě jednotný trh znamená potírání nezaměstnanosti, boj proti nezaměstnanosti a to jsou tedy záležitosti, na které musíme zaměřit. Lidé mohou říct si, že jednotný trh je důležitý také z hlediska ochrany spotřebitelů, ale uvědomme si, je důležité také podpořit hospodářskou soutěž, aby člověk dostal lepší cenu, ať už jde o telefony eh, nebo bankovní služby. Spotřebitel se setkává s tím, že se děje přesný opak toho, co by si přál máme operátory telefonních společností, banky, eh, které eh, se chovají paternalisticky vůči spotřebitelům, chrání si svoje vlastní zájmy. A otázka pak zní, proč, když máte balíček služeb, eh, proč se vám všechno najednou změní, když přejdete z jedné země EU do jiné? Proč je to tak odlišné od situace doma? A pak, pokud máme tedy posílit jednotný trh, musíme skutečně výjít nad rámec tržních sil samotných protože ty eh, by propagovaly trend těch oligopolů. A vím, že profesor Monty o tom hovořil už v minulosti. Ale pro spotřebitele eh, je tady určité dvojí neporozumění. Eh, spotřebitele kupují věci trošku levněji, ale přesto se musíme pak ptát na to, jaká pracovní místa souvisejí eh, právě s tím, co mohou spotřebitelé koupit, jak lze tuto věc propojit, konvergovat dva přístupy. To je velice důležité. Souhlasím eh, s kolegy, kteří tady říkali, že se musíme dívat dopředu, eh, zaměřit se také na výzkum a vývoj, investice, protože to bude mít kritický význam. A moje otázka pro profesora Montyho zní možná se staneme rukojmími eh, svých rezortů. Máme také jako výbor určité pravomoci, určité pole působnosti a samozřejmě za jiné oblasti, například potírání nezaměstnanosti, za to odpovídají další. Ale uvědomme si, eh, pokud eh, by někdo v mírném podroušení hledal klíče, tak bude hledat klíče třeba pod eh, lampou, protože tam zrovna je světlo, ale pokud zrovna ty klíče opustil někde ve tmě, tak je nenajde. A my se musíme dívat trošku dále, když hledáme ty klíče. I náš klíč leží trošku dál, než eh, je um, úhel, kam dopadá světlo lampy. A e, z toho vyplývá širší poselství pro všechny zainteresované strany v Evropě, protože i ty mají své odpovědnosti. Odpovídají také za znovu obnovení trhu. Děkuji, tak možná stále hledají ty klíče. A budeme tedy končit. Ještě dáme slovo paní Brompton a pak, pokud si bude profesor Monty přát, bude se moci stručně vyjádřit a pak dám slovo Luizi Grekovi a podaří se nám to tedy uzavřít. Paní Brompton, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, za slovo a za slovo komisi. Zastupuji eh, eh, generální ředitelství pro vnitřní trh a dovolím si řadu připomínek k návrhu zprávy pana Greka. Eh, podíváme-li se na návrh zprávy, sdílíme obecný náhled pana Greka, tak jak pan Grech analyzuje stav vnitřního trhu a obtíže s nimiž se vnitřní trh potýká, eh, to vše je správně zobrazeno v té zprávě. Ale zmínit by bylo možné i další aspekty. Pokud jsou další obtíže, například eh, ehm, získali bychom plnější obraz veškerých obtíží, eh, kterým vnitřní trh v současné době čelí. Ale pokud se zaměříme na lepší fungování trhu, toto je lepší skoordinovat s dalšími cíly, například sociálními cíly a cíly v oblasti životního prostředí. A z našeho úhlu pohledu komisař Barnier toto zmínil ve slyšení. Trh není cílem sám o sobě výhody z efektivního využívání trhu by měly být v rukou občanů a měly by sloužit zájmům občanů. A to je záležitost, která byla správně zdůrazněna. A samozřejmě tam, kde jsou eh, konfliktní zájmy, tak třeba spotřebitel se bude snažit získat lepší cenu Um, při nákupu výrobku, ale v důsledku toho třeba někdo přijde o práci. A hovoříte také o občanech, o tom, že mají svá práva. A e, to třeba platí pro jejich rodiny vzhledem k evropskému občanství a na druhou stranu e, se pak dostanete do střetu externích zájmů. Trh má sloužit zájmům evropských občanů. Nebude to snadné, ale musíme se snažit, aby eh, vnitřní trh byl také v souladu se strategií Evropa 2020. A musíme se také snažit o to, aby z toho získali také podniky, zvláště malé a střední podniky. To je další hozená rukavice a pan Grech ve své zprávě právě tyto aspekty zmiňuje. A z hlediska těch konkrétních cílů, abych se vyjadřoval stejně jako Grekova zpráva. Hovoříme o balíčku legislativních opatření pro rok 2011. Pan Harber zmínil dopady na vnitřní trh a služby v současné době o tom uvažují a profesor Monty tady zmínil, že komise má příští měsíc přijmout sdělení tak abychom lépe osvětlili jednotlivé fáze tohoto procesu, ale obecně platí očekávání, že v roce 2011 komise nabídne balíček opatření, možná dokonce bílou knihu. Teď se hovoří o vzniku bílé knihy, ale to je zatím otevřená záležitost. Jde o to, abychom nabídli nejenom legislativní opatření tam, kde jsou nutná, ale také abychom nabídli celý soubor akcí a kroků zaměřených na lepší informovanost občanů, lepší implementaci komunitárního práva. A tady vyčkáváme eh, na návrhy profesora Montyho, a dovolím si ještě připomenout, že v generálním ředitelství pro jednotný trh v současné době pracujeme na tom, abychom našli chybějící články řetězce ve struktuře vnitřního trhu. Chceme zajistit, abychom měli určité vstupy pro um, summit a toto je záležitost, kterou projedná předseda na konci dubna. Děkuji. Děkuji mnohokrát také za zmínku o harmonogramu a výbor zcela jistě bude chtít reagovat na to sdělení. Eh, my jsme tam nedoplnili výraz chybějící články řetězce, to je možná něco, co se také objevuje ve zprávě pro strategii 2020, o tom se bude diskutovat. Pane profesore Monty, chtěl byste se podělit s námi o některé postřehy? Ano, a budu velmi stručný. Jednak eh, k vystoupení paní Brokter a také vystoupení pana Karase o koordinaci mezi strategií EU 2020 a mou prací věnovanou jednotnému trhu. Myslím si, že nakonec se, se objeví určitá viditelná koherence eh, mezi mojí prací eh, na straně jedné a prací eh, služeb komise DG Markt a také na politické úrovni spolupráce s komisařem Panierem a také mým malým týmem při přípravě zprávy na sekretariátu komise. A to je také klíčem v práci na strategii Evropa 2020 a já jsem přesvědčen, že toto všechno se objeví jakožto známka koherentnosti. Také chci podotknout, že velmi souhlasím se slovy pana Karase a pana Rošforda, eh, konkrétně s faktem, že jsou aspekty, které jsou spíše v kompetenci členských států, ať už jednotlivě nebo kolektivně. Eh, a pak jsou tedy kompetence spíše mezivládní, spíše než komunitární. Ano, moje zpráva v tomto smyslu nabídne celou řadu možností institucím, které zadali tu zprávu, tedy Evropské komisi, ale také, pokud to bude potřeba, také radě a dokonce i parlamentu, pokud si toto mohu dovolit říci. A samozřejmě budou tam doporučení i pro členské státy. A co se týče souvislostí mezi tržním přístupem a přístupem sociálním, eh, chtěl bych zdůraznit paní Rapty, že jsem eh, konzultoval tuto problematiku se sociálními partnery. Já jsem je zmínil pouze pod hlavičkou zainteresovaných stran obecně, ale pokud vás zajímá, Eh, s kým jsem jednal, tak jsem konzultoval například eh, s generálním tajemníkem Konfederace Evropských odborových svazů, stejně jako s organizací Business Europe a dalšími podnikatelskými organizacemi a eh, Mimochodem příští týden mě čeká poslední příspěvek ze strany sociálních partnerů k mé zprávě. Bude to společné zasedání Eh, s organizací ETUK a eh, organizací Business Europe. A také bych chtěl navázat eh, na zmínku paní Koroca Pilt, že bychom se měli postavit celosvětové konkurenci. Přesně tak to vnímám potřebu lepší informovanosti o sociálním rozměru jednotného trhu nenavrhuji tady, to by v každém případě bylo nad rámec mých pravomocí a proto nenavrhuji, aby Evropa zintenzivnila eh, obsah a váhu a náklady eh, na svou sociální politiku. To není cílem mé zprávy, ale jde mi především o to, aby ty aspekty, které ve skutečnosti, ale také ve vnímání občanů eh, jsou tedy vnímány, ať už to je opodstatněné nebo ne, eh, jakožto poškozující pro schopnost členských států eh, dodržovat své sociální cíle. Právě tak si trh, jednotný trh vytváří nepřátele sám pro sebe a pro Evropskou unii. A právě tímto konkrétním cíleným způsobem bych chtěl nabídnout doporučení a tak je nabízím ve své zprávě. A na závěr, pane předsedo, bych rád požádal vás a zpravodaj pana Greka o to, abychom zůstali v následujících dnech a týdnech v kontaktu, protože si myslím, že to je samozřejmě v zájmu mé práce, ale také myslím, že je to v kolektivním zájmu našeho úsilí, abychom doladili harmonogram, možné synergie, způsoby interakce a tak dále, abychom nabídli holistický přínos holistickému přístupu k jednotnému trhu. Děkuji mnohokrát. Ano, to velice rádi uděláme. A já jsem eh, zatím pracoval na harmonogramu když jste hovořím, vím, že někteří kolegové e, jsou znepokojeni tím, jak krátká doba je na podání pozměňovacích návrhů, ale z praktického hlediska víme, že právě květen bude klíčovým měsícem pro e, rozpravu první fáze. Paní Brumper hovořila o ambicioznější iniciativě, možná dokonce Bílé knize ze strany komise v pozdější době, ale myslím si, že je nezbytné, abychom tedy měli odhlasovanou zprávu Luise Greka do 28. dubna protože jedině tak se dostane eh, na plenárku 19. května a pak Rada pro konkurenceschopnost, která probíhá 25. 26. a pak summit 17. 18. června. Ehm, profesor Mont ty zprávu 13. dubna a paní Bromter hovoří o první reakci komise do poloviny května a tedy se nám nepodaří odhlasovat zprávu pana Grka červnu, tak eh, jsme o toto přišli, o tuto možnost. Možná to eh, neumožní každému předložit návrh, ale myslím si, že pan Grech eh, konzultoval tuto záležitost s mnoha kolegy, proto jako předseda si dovolím jedno doporučení. My se pokusíme vám dát trošku víc času. Dáme tedy čas do 13. dubna 6 hodin, tedy eh, čtvrtek večer do 18. hodiny. Eh, a eh, Vím, že Luis s námi bude ještě stále více diskutovat, tak abychom 28. čtvrtý mohli diskutovat, hlasovat možná i s nějakými kompromisními návrhy a 19. května toto bude moci být hlasováno na plenárním zasedání a možná mezi tím se Mario Monti seznámí s dokumentem komise a jedině tak se nám podaří eh, dodat jasný přínos eh, jak Radě pro konkurenceschopnost, tak eh, zasedání Evropské rady a myslím si, že i z tohoto hlediska budou tyto dva cíle splněny. Ano, přesně tak pane předsedo. Jenom jsem si dovolil požádat o slovo na 30 sekund, protože jsem zapomněl zmínit jednu důležitou věc, kterou tady zmínila paní Geffard ve svém druhém vystoupení. Hovořila o aspektech dobrého ekonomického řízení a vládnutí. Za sebe se pokusím co nejlépe vysvětlit vztahy mezi vývojem jednotného trhu a novou ochotou eh, pro toto lepší hospodářské vládnutí a řízení. A čím více se toto úsilí objeví také na straně parlamentu, aby se ukázalo propojení mezi touto šedou, rozvětvenou eh, vizí jednotného trhu, toho vesmíru, který je složitý a nepřehledný, eh, a tématem dne, tedy správné řízení v ekonomické oblasti. To je nesmírně důležité. Takže Louis, myslím si, že ta zpráva byla skvěle přijata. Ne, už se omlouvám, už nemáme dost času. Omlouvám se, ale jménem EPP bych se chtěla zeptat, zda by bylo možné to odložit do konce příštího týdne. Chtěla bych to probrat eh, s koordinátory, s kolegy. Bohužel nemáme všechny překlady pro hlasování na 28. Bohužel čelíme tomuto časovému tlaku. Já si myslím, že to je málo času připravit eh, skutečné stanovisko. well, I mean, the issue is, uh... Nebudeme mít pozměňovací návrhy ve všech jazycích, o to jde. Pokud o to máme hlasovat 28. dubna, pokud to odložíme, tak nebudeme mít eh, materiál pro hmm. tato klíčová setkání. Jediná alternativa, abychom měli více času, je, že pozměňovací návrhy nebudou k dispozici ve všech jazycích, což je vždy citlivá otázka pro některé kolegy. Takže takto. Požádám sekretariát, aby zjistil, zda je to možné. Pokud si jako výbor myslíte, že tento dokument musí být předložen na zasedání rady, tak sekretariát se obrátí na překladatelské služby. Budeme to mít k dispozici v těch klíčových jazycích a pokud s tím budete souhlasit, tak tímto způsobem získáme ještě trochu času. Aspoň jeden den navíc, to znamená do středy. Takže jsme se dohodli na středě 14. udělám vše, co je v mých silách. Takže středa 14. v poledne. Tím máte celou, celou úterní noc, abyste to dokončili. Well, truly I, I would... Chtěl bych poděkovat všem řečníkům, všem koordinátorům, stínovým zpravodajům. Skutečně Eh, vstupní materiál je velkou výzvou a to je také hlavní smysl této zprávy, aby řešila tuto problematiku. Já si myslím, že jednotný trh potřebuje, abychom je vymanili z eh, té svízelné situace. Potřebujeme zkušenosti, zkušenosti, znalosti, dovednosti a potřebujeme i určité vedení. Dochází v komisi k určité stagnaci, ten systém není v tuto chvíli efektivní. Jedna věc, která zazněla, že jsem nepokryl celou řadu různých oblastí. V první řadě mě sekretariát říkal, že eh, nemohu eh, eh, překročit penzum 20 tisíc slov, písmen, pardon. A je důležité, abychom vytvořili trh, který bude sloužit spotřebitelům i občanům. Pochopitelně jsem se musel ukáznit a držet se tohoto tématu. Intelektuálně například souhlasím s duševním vlastnictvím, je to také další oblast. Je tady celá řada dalších věcí, které by mohly být pokryty touto zprávou, ale pokud bych se vydal touto cestou, tak by to bylo kontraproduktivní. Takže jsem říkal, že bychom neměli postupovat takovým způsobem, aby vše bylo prioritou. A kdybych vzal v potaz tyto oblasti, tak bych je učinil také prioritami a podle mého názoru bylo mnohem důležitější, abychom se soustředili na občany, na spotřebitele. To by mělo oživit jednotný trh. Docházíme se na důležité křižovatce a je zde velká možnost disintegrace a ne integrace jednotného trhu. A to by mělo být naší prioritou. V této fázi bychom měli být moudří, chytří, neměli bychom být pompézní. Pro Evropu je nesmírně důležité, aby měla jednotný trh, který bude oceňován spotřebiteli i občany. Zvolil jsem holistický přístup ve své zprávě, protože máme čtyři pilíře, ale potřebujeme podle mého názoru pátý pilíř. Ten pátý pilíř jsou spotřebitelé a občané. Je to vše objímající, ano, ale uvádím nové paradigma uvažování. Beru v potaz nejen občany, spotřebitele, ale také malé a střední podniky. Právě malé a střední podniky jsou velice relevantní v mé zprávě a měli bychom zvážit, jak zajistit, aby jednotný trh fungoval. Myslím si, že má zpráva se chce vyhnout nějakému omezenému uvažování, ale je důležité, aby jednotný trh prostě fungoval. Je to, to hlavní téma mé zprávy. Navrhuji, abychom splnili určité cíle, Doufám, že to doplní i komise svojí zprávou a přeji si, abychom udělali něco konkrétního. Nevěříme eh, v taková ta prázdná hesla, ale je důležité, abychom zajistili něco konkrétního, účinného a aby díky tomu jednotný trh byl prospěšný pro všechny, pro spotřebitele, malé střední podniky, především tedy pro naše občany. Děkuji, Luji, za toto shrnutí. Chtěl bych poděkovat také našim kolegům za velice dobré příspěvky. Bylo to skutečná příležitost mít velice obsáhlou, obsažnou diskusi. Chtěl bych také poděkovat panu profesoru Montimu, že se k nám připojil a těším se, že vás pozveme, abyste předložil svoji konečnou zprávu. A nyní bych ukončil naši schůzi. Chtěl bych vám pouze připomenout, že další schůze se bude konat 27. a 28. dubna. Zde v Bruselu budeme hlasovat v 10 hodin 28. včetně tedy zprávy pana Greka. Chtěl bych vám také říci, že v pondělí příští týden budeme mít seminář o změnách v oblasti automobilového průmyslu. Bavili jsme se o tom již na jiné schůzi, čili tento seminář se bude konat zde v Bruselu ve tři hodiny odpoledne. Takže děkuji a těším se, že se shledáme koncem dubna.